Good afternoon, colleagues. We begin with the adoption. We begin... Kolegové, dobré odpoledne. Začneme přijetím návrhu pořadu jednání. Mám následující změny. Bod 6. Výroční zpráva o fungování šengenského prostoru. Zpravodaje Carlose Coelia. Tento bod bude odložen na zasedání Libe 8. března, pokud nejsou námitky takto návrh pořadu jednání přijímáme. Eh, jazykový profil, nemáme tlumočení chorvatsky a gejlsky, delegované akty, akty přenesené eh, a prováděcí akty 26. února komise přijala nový eh, akt v přenesené pravomoci ohledně začlenění určitých prekurzorů na seznam uváděných látek. Ten dokument máte v biletínu z 2. března. Eh, interní termín pro Libe, pro námitky, je stanoven jako obvykle. Za druhé 28. února parlament rozhodl prováděcí rozhodnutí komise eh, specifikace napojení centrálních přístupových bodů na e, systém EES pro usnadnění ústředního sběru dat za účelem tvorby statistiky ohledně přístupu do systému EES a jeho dat pro účely eh, složek činných trestním řízení a dvě přílohy. Eh, tento dokument máte v biletínu z 2. března rovněž. Máme stanoven termín pro námitky, pakliže bude chtít někdo něco namítat, prosím informujte sekretariát do 16. března 2018. Schválení zápisu z 15. června 2017 je to schváleno, pakliže nebudou námitky. Teď se dostáváme, kolegové, k bodu čtyři, což je jeden z hlavních bodů pro naše dnešní odpoledne. E, jsem rád, že tady je se mnou paní Ayala Sender. Při příležitosti této diskuse a společné rozpravy paní Ayala ano, ano, já už se k tomu dostávám. Je předsedkyní delegace parlamentu pro Magreb a také je to místo předsedkyně eh, výboru AFET. A vítám také pana Kouzo Permuje. Eh, jedná se o velice důležité informace ohledně aktuálního stavu v Libii. Já jsem velice rád, že tady máme toto za, společné zasedání, je to totiž téma velice vážné. V nedávné době jsme navrhli, že bychom provedli návštěvu delegace eh, eh, parlamentu pro Magreb do daného regionu, ale nakonec se nám nepodařilo tam jet, proto jsem velice rád za tento briefing. Rovněž dnes odpoledne proběhne debriefing od SVČ. Přičemž eh, Nejprve poprosím paní Sender a potom pana Permuje o stručné úvodní komentáře, abychom eh, zahájili debatu. Aha, moment, teď mi tady říkají, že jako první bude hovořit pan Permi za výbor AFET, takže prosím, máte slovo. Budu hovořit eh, španělsky, když dovolíte. My jsme velice rádi, že jste nám dali tuto příležitost diskutovat s vámi na této debatě. Jednáme zde s UNHCR, což je velice důležitá instituce ohledně situace migrantů v Libii a jinde po světě. UNHCR má samozřejmě plnou podporu Evropského parlamentu. Vytvoření společné task force loni v listopadu mezi EU, Africkou unii a OSN bylo velice důležitým krokem vzhledem k velice dramatické situaci migrantů v Libii. Za posledních několik měsíců zaznamenáváme jasný pokrok. Více než 9 tisíc, měs... 9 eh, tisíc migrantů se vrátilo do své země původu. Více než 12 uprchlíků a žadatelů o azyl bylo naopak re... Eh, evakuováno z Libie. Nicméně v Libii je, jsou stále tisíce a tisíce migrantů a uprchlíků, žijí často v obtížných situacích, velice často jsou zavřeni do nějakých detenčních center přičemž existuje na mezinárodní úrovni snaha je chránit, ale je potřeba navýšit aktivitu v této, v této věci. Abychom dosahovali průběžných výsledků pro zlepšení situace migrantů v Libii, musíme zintenzivnit naši aktivitu tak, abychom našli udržitelné politické řešení pro libijskou krizi. EU podporuje snahu OSN směrem za inkluzivním politickým procesem který by vedla Líbie za pomoci OSN. Evropská unie situaci monitoruje. Aktuálně jsme v kontaktu se zvláštním vyslancem generálního tajemníka eh, panem Salamem, tak abychom stanovili datum pro nějakou debatu na některém z příštích zasedání. Kolega Pancery z frakce SAD bohužel mm, se k nám dnes nemůže připojit. Před několika týdny vydal doporučení k Libii pro radu a komisi, přičemž o dané zprávě bychom měli diskutovat 23. dubna a hlasovat bychom měli 24. Tolik na úvod vše a když dovolíte, předal bych slovo kolegyně Ayala Sender. Děkuji mnohokrát. Pane místo předsedo, i já bych ráda přivítala eh, přítomnost Vysokého komisaře pro uprchlíky. My eh, vás ve vaší činnosti podporujeme. Je to činnost pro nás velice důležitá, zejména v Libii, což je země, která vyvolává velké obavy, protože tam dochází k mnoha tenzím a konfliktům. My se těšíme na spolupráci s OSN na tom, abychom nějakým komplexním způsobem zohlednili potřeby celé země a zohlednili to, k čemu všemu došlo v minulosti v rámci utváření, jak doufáme, dobré budoucnosti pro danou zemi. Nesmíme Libii vnímat fragmentovaně, vnímat jenom některé její části nebo určité problémy. Je potřeba na ní nahlížet jako na komplexní celek jedině tak získáme náležitý přehled. Na zasedání 25. ledna eh, kterého se účastnila i parlamentní delegace pro Magreb, jsme vedli výměnu názoru s panem Piketem a se zástupci OSN eh, přímo v Libii. A během dané diskuse jsme se dozvěděli eh, některé velice pozitivní novinky. Co se týká počtu vnitřně vysídlených osob uvnitř této země, což je také velice vážný problém, tak vzhledem k okolnostem a vzhledem k prováděné práci ze strany jednotlivých nevládních organizací a OSN, tak eh, konstatujeme, že mnoho z těch osob se začíná přesouvat zpět do svých domovů, což je dobrá zpráva. Nicméně objevují se i nové dodatečné potřeby, například v oblasti prevence v hornictví a eh, v oblasti identifikace osob. Dále je potřeba koordinovat snahy EU a Africké unie, jako na samitu v Tripolisu, eh, který nám poskytl další informace o možnostech spolupráce s libýskými orgány, tak abychom mohli lépe na jednotlivé problémy, které se v Libii objevují, reagovat. A proto byl rozhovor s panem Piketem tak zajímavý, tedy na téma práce dané delegace a také diskuse s panem Mordy eh, je v tomto ohledu velice důležitá. Konference předsedů potvrdila ad hoc delegaci v Libii v co nejkratší době, zejména vzhledem k tomu, jaká tam je bezpečnostní situace, která v posledních týdnech je poněkud problematická. Přičemž daná delegace by měla být vedena předsedou eh, delegace pro Magreb a měli by tam být také předsedové výboru AFET, LIBE a DROA. Pro tuto velice důležitou misi již připravujeme půdu a jakmile budeme mít k dispozici jakékoliv informace, okamžitě vám je přepošleme. Děkuji. Děkuji vám oběma. Teď bych rád dal slovo eh, paní Carmen Sakr, která vede odbor pro severní Afriku při UNHCR. Prosím, Dobrý den. Eh, děkujeme vám mnohokrát za pozvání a za příležitost eh, vysvětlit vám, co UNHCR v Libii dělá a jaké jsou naše priority v rámci našich intervencí tam. A to je velice důležité. Začala bych tím, že bych rychle vysvětlila, jaké jsou priority UNHCR v Libii Máme eh, čtyři priority, hlavně se jedná o posílení vztahu s libýskými orgány a reakci na humanitární situaci, která v dané zemi panuje. Snažíme se své programy expandovat, eh, ovšem situace v zemi je velice výbušná. A to včetně, tedy snažíme se ty programy implementovat i v těch oblastech, kam máme omezený přístup. Snažíme se zvyšovat angažma UNHCR u vnitřně vysídlených osob, eh, pracujeme s hostitelskými komunitami a eh, zpracujeme také se zadrženými osobami, tedy to, což je submnožina těch vnitřně vysídlených. Zaměřujeme se na jak uprchlíky, tak na žadatele o azyl. Já to rozvedu do detailu, ale na úvod jsem pouze chtěla říci, že Libie zkrátka není ten nejjednodušší kontext, v jakém si dovedete představit, že pracujete. Máme tam bezpečnostní problémy a ta situace je hodně dynamická. Bez ohledu na to, my v té zemi pracujeme od roku 1991, což je minulých 27 let, a od roku 2014, od července, eh, společně se zbytkem systému OSN pracujeme z Tuniska. Ovšem eh, UNHCR Libii nikdy neopustila. Eh, my jsme tam zastoupeni národními pracovníky v Bengázi a v Tripolisu od roku 2016 UNHCR mm, eh, pořádá pravidelné mise mezinárodních zaměstnanců a pokračuje v činnosti v oblasti registrace, dokumentace a identifikace zranitelných osob, které eh, potřebují mezinárodní ochranu. Populace, na kterou se zaměřujeme, je něco mezi 500 tisíci a 550 tisíci jednotlivci ve třech kategoriích vnitřně vysídlená populace, to je zhruba 180 tisíc osob. Potom eh, ty návrácené osoby, těch je zhruba 340 tisíc a potom 47 tisíc uprchlíků a žadatelů o azyl. Od roku 2016 UNHCR eh, zaregistrovala zhruba 10 tisíc žadatelů o azyl bez ohledu na status bezpečnostní evakuace, který byl uvalen na celý systém OSN. Jedna z výzev, které čelíme v dané zemi, je eh, otázka národností. UNHCR byla vždy žádána, aby řešila otázky pouze sedmi národností. Eh, hovoříme o Somálcích, Sudáncích, Eritrejcích, Etiopijcích, Syřanech, Iráčanech a Palestincích. Bez ohledu na toto restrikci eh, jsme pravidelně diskutovali s libýskými úřady a v nedávné době jsme měli možnost také intervenovat pro Jemence a Jižní Sudánce. K vnitřně vysídleným osobám UNHCR eh, se stále více angažuje. Navýšili jsme rozpočet, eh, pro intervenční oblasti, eh, co se týkalo eh, nouzové situace Saprava a v nedávné době eh, podobných problémů s Tavergy. Pravidelně poskytujeme podporu pro zhruba 1220 vnitřně vysílených osob, je to nějakých 300 nebo 320 rodin Tavergu, které se chtějí snažit ehm, navrátit, které se snaží navrátit se do svého původního bydliště. E, jsou na východ od Sirtu a nějakých 350 kilometrů od, e, jižně od území Tavergu. My jim poskytujeme e, vodu, potraviny a zimní oblečení. V roce 2018 předpokládáme, že implementujeme zhruba 200 takzvaných QIPs, což jsou Quick Impact Projects, tedy projekty s rychlým dopadem, které mm, budou ku prospěchu jak hostitelským komunitám vnitřně vysídlených osob, tak samotné uprchlické populaci, aby tato byla odolnější a aby celé ty komunity se staly odolnějšími. K uprchlíkům a žadatelům o azyl. E, společně předsedáme smíšené migrační skupině, spolu tedy s IOM, e, jsme e, zastoupeni na 12 vyloďovacích místech společně s partnery a poskytujeme tam pomoc. Šest z těchto míst e, koordinujeme společně s IOM. Kromě toho pracujeme také s libýskou pobřežní stráží na všech těch otázkách, co se týká tvorby kapacit identifikace a e, identifikace osob, které potřebují mezinárodní ochranu. Co se týká eh, nouzového transitního mechanismu, který byl vytvořen v listopadu, tak tady je důležité zdůraznit, že od listopadu loňského roku Většina rozhodnutí libijských orgánů propustit osoby ze zadržovací vazby byla e, založena na podmínce, že budou evakuovány ty dané osoby. A tím pádem UNHCR vytvořila e, nouzový transitní mechanismus, kde dochází jaksi k převozu těch nejzranitelnějších osob, které jsou propuštěny do Nigeru, a zatím jsme evakuovali 1334 uprchlíků a žadatelů o azyl přímo tedy z těch zadržovacích středisek. dvacet jich bylo eh, převedeno pod zprávu nigerské vlády, ta byla velice otevřená a jak si vítala je tyto nejzranitelnější osoby a 312 dalších bylo přímo evakuováno do Itálie. Přičemž italská vláda přebrala odpovědnost za jejich další ochranu a udělením statusu uprchlíků. Jedna z otázek, kterou musíme zdůraznit, jsou ty otřesné podmínky, eh, které nadále panují v těch zadržovacích a detenčních zařízeních. Chybí tam základní sanitární vybavení, ventilace, soukromé prostory pro poradenství, není tam vůbec žádný soukromý prostor například pro výslechy nebo pro interview, ale bez ohledu na všechny tyto výzvy se UNHCR snaží tyto osoby registrovat a najít ty nejzranitelnější z nich, abychom je mohli evakuovat. Co se týká přesidlování, takzvaných resettlementů, zde je potřeba zdůraznit potřebu větší míry mezinárodní solidarity, zejména co se týká kvót pro přesidlování. My se snažíme evakuovat nebo respektive intervenovat eh, u libijské vlády ve jménu těch nejzranitelnějších, ale jakmile se toto dohodne, je potřeba pro ty osoby najít nějaká řešení a o to nám jde. Tedy chceme legální kanály, legální možnosti provést jejich přesídlení na základě kvot. V prosinci 2017 UNHCR spustila Takový to, eh, jaksi proces dovolání se 1300 míst pro přesídlení. Ta skupina těch 1300 osob, to jsou ti, které jsme evakuovali prostřednictvím toho nouzového transitního mechanismu do Nigeru. A zatím UNHCR obdržela 1100 potvrzených závazků z čeho 430 míst je poskytnuto evropskými zeměmi, čehož si velice vážíme. Nicméně je potřeba získat takovýchto míst ještě více, je potřeba zajistit vyšší solidaritu. Pak, když chceme přesídlit nějakých 5 až 10 tisíc uprchlíků, tak eh, zkrátka UNHCR může pracovat na jejich identifikaci a na jejich případech, ale je potřeba, aby se někdo přihlásil, že ty lidi eh, přijme. Niger Zatím eh, přijal těch 1020, ale eh, po eh, interview pouze 25 osob odjelo do Francie a my byli jsme informováni, že dokud z Nigeru neodejdou další lidé, nebude Niger přijímat další evakuanty z Libie. A proto je důležité, aby vlády, které jsou solidární vůči uprchlíkům, bylo, vla, aby těm vládám bylo jasně ukázáno, že i mezinárodní společenství přijme svůj díl odpovědnosti. Nakonec je velice důležité zdůraznit, jak je významné, že UNHCR nebude pracovat pouze s těmi sedmi národnostmi a těmi dalšími dvěma, ale se všemi osobami, které potřebují mezinárodní ochranu. IOM pracuje na evakuaci a návratech osob z, z vazby nebo ze zadržovacích zařízení a přijímáme všechny, eh, eh, přijímáme tedy těch sedm národností, ale to neznamená, že ti ostatní, kteří jsou také zadržováni, ať už jsou z Konžské demokratické republiky, z Středoafrické republiky nebo příslušníci jiných států, třeba nepotřebují mezinárodní ochranu. Samozřejmě ne všechny tyto osoby potřebují mezinárodní ochranu, to je také potřeba zohlednit, ale proto je potřeba zavést náležité screeningové mechanismy, eh, aby se zajistilo, že nebude zpět domů vrácen nikdo, kdo se tam nesmí vrátit. Eh, to je z mé strany zatím vše a ráda zodpovím veškeré dotazy, které na UNHCR budou. Děkuji. Otázky přijdou na řadu později. Nyní si požádáme o debriefing eh, se od společné Task Force EU eh, e a OSN, která navštívila Libii v únoru. Eh, tahle ta eh, pracovní skupina byla ustavená vlastně v rámci summitu mezi Africkou unii a Evropskou unii v, na, v minulém podzimu. A tady vlastně jde tedy o ochranu uprchlíků podél náročných tras, o kterých tady hovoříme. Máme zde pana Margiho z komise a pana Piké z ESVČ. Eh, eh, vítáme vás mezi námi. Eh, nejprve přijde na řadu pan Simon Morgy z komise. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Rád bych řekl, že většina těch detailních projektů a aktivit, které právě eh, popsala zástupkyně UNHCR, eh, jsou financovány z evropských fondů. To je obrovsky důležité, to musíme zdůraznit, protože tohle je těžká práce s těžkými partnery. A Eh, někdy eh, vlastně dovolujeme takhle vznikat dojmu, že eh, Evropská unie se podílí pouze na jakýchsi represivních aktivitách a nepodílíme se na takovýchto pozitivních krocích. To se prostě někdy přehlíží. Abych vám řekl něco k té misi. 21. až 23. února jsme vycestovali do Tuniska, do, taky do Tripolis společně s komisařem pro lidská práva eh, Africké unie a s UNHCR, s IOM a s, kole, s kolegy z ESVČ. Eh, byla to poměrně důležitá mise. Eh, byla to vlastně taková ta první mise na vysoké úrovni do Libie za dlouhou dobu. Umožnila nám navázat na některé diskuse, které probíhaly na summitu EU Abidjan a A teď vám tedy chci říct něco k tomu, abyste si udělali představu, s kým jsme se setkali, jaké probíhaly diskuse a vlastně jaký je stav věcí, jak to vidíme my. E, takže setkali jsme se s libýským ministrem zahraničních věcí, e, náměstkem ministra vnitra, e, taky před, předsedou týmu pro bezpečnost hranic, ředitel takzvaného DCIM, to je tedy detenční středisko pro nelegální migranty. Navštívili jsme dokonce jedno takovéto centrum v Tariq al-Sikar, eh, které leží velmi blízko eh, centra eh, Tripolisu. Navštívili jsme také jedno z těch center IDP. Ono je velmi důležité takto setkat se se zástupci politiků, ale také vidět situace v těch táborech, vidět, jaká tam situace opravdu je. A eh, navíc fakt, že ten, eh, tenhle ten tábor, který jsme navštívili, je tak blízko eh, centra Tripolisu, to asi znamená, že tam ještě ty podmínky jsou lepší než někde jinde. Teď se tedy vrátím nejprve k té všeobecné situaci. Když se tedy podívám na tu střední, středozemní, středomořskou cestu, to jsou lidé, kteří se tedy dostávají z Afriky do Itálie. Dnešní příjezdy vlastně jsou sníženy na 66% oproti tomu, kde jsme byli 5. března 2017. Takže eh, to znamená asi 5 tisíc eh, pří, eh, příchodů nebo příjezdů do Evropské unie. Zajímavé asi bude, že když se podíváme, jaké jsou země původu a rozdělíme si to, Eh, tak do konce únoru jsme měli asi 3700 lidí, eh, kteří se připlavili do Itálie z Libie. Eh, takže to je vlastně tedy většina lidí, kteří přichází, jsou z Libie, ale došlo k výraznému nárůstu v počtu lidí z Tuniska. Tunisko teď má vlastně asi 1100 na druhém místě. Jaké národnosti se přeplouvají? i nadále hodně Eritrejců, to je jedna čtvrtina všech příchozích do Itálie v tento rok. Na druhém místě je dnes Tunisko, pětina všech e, příchozích. A velmi zajímavé, poprvé nyní zaznamenáváme e, příchozí se samotné Libie. To jsme do posud eh, teda neza, tedy nezažívali, až vlastně po tento rok. Já teď něco k samotné práci a k těm diskusím. Eh, kolega, eh, kolegyně z UNHCR už říkala, že vlastně jedna věc, na, kterou, na kterých oni pracují s evropským financováním, je evakuace uprchlíků. 1334 eh, eh, uprchlíků z Ligie. Dnes v Paříži probíhá eh, konference o právě těch snahách pro přemístování těchto uprchlíků. Ve Francii jsou tedy ochotni také přesídlit více, ale Jde vlastně o urychlení e, zpracování jednotlivých žádostí i s pomocí UNHCR. My tedy máme dostatek závazků pro e, převzetí těchto e, uprchlíků, abychom vlastně naplnili ty potřeby. Tyto závazky jsme odstartovali v září na 50 tisíc míst členských států. Už jsme měli tedy reakce ze členských států ve výši 40 tisíc. 000 Eh, ještě pořád dva velké členské státy se musí zavázat. A vlastně asi sedm tisíc z těchto závazků pokrývá právě tuhle tu trasu střední středozemí. Taky eh, Niger, Libie. My tady vlastně máme asi 3500 eh, závazků, takže vlastně v dohledné budoucnosti to pokryje potřeby. A musíme ale samozřejmě postupovat jak na straně členských zemí, tak na straně UNHCN, abychom posílili mm, eh, ten, tento proces, aby eh, lidé, tedy, nebo administrativa v Nigeru neměla pocit, že jak si se to dostalo na mrtvý bod. Stejně důležité je práce, kterou jsme odvedli spolu s IOM, to je opět financováno eh, z EU. Eh, to je vlastně téměř 20 tisíc lidí, kteří jsou úspěšně navráceni domů z Libie nebo byli navráceni z Libie v průběhu minulého roce. A předpokládá se, že dosáhneme cílů, které jsme stanovili na Abidžanském summitu, což je vlastně 15 tisíc lidí, kteří se vrátí eh, po konci listopadu ještě musíme hodně udělat. Když se podíváme na samotná ta zádržná střediska, tak tam zaznamenáváme pokles počtů, e, ale musíme být velmi opatrní, pokud tady hovoříme o nějakých konkrétních číslech, protože máme e, detenční centra, která nejsou pod kontrolou vlád, ale e, takhle vlastně rychlý pohled tedy na, na tu situaci ukazuje, že v září 2017 tam bylo 22 tisíc migrantů v těchto detenčních centrech a pod kontrolou DSM a dnes jich je tam asi eh, méně než pět tisíc. A to je přesně to, eh, co jsme se tedy snažili dosáhnout i v průběhu naší mise, aby libýřské protěžky zajistili, že ti lidé, kteří jsou v těch centrech ještě dnes, eh, z těchto center odejdou. A v tom nás tedy podporují kolegové z UNHCR. A vlastně to rozšíření těch sedmi národností, s nimiž UNHCR může pracovat, by mělo probíhat rychle. Ideální by bylo, kdybychom už nepotřebovali eh, eh, víza pro exit. Eh, Při nejmenším bychom měli zkrátit dobu pro to zpracování těchto víc, protože nám samozřejmě jde o to, aby se lidé dostali z té Libie co nejrychleji, ať už jdou domů nebo do Nigeru. Pokud, jsou tedy, pokud, mají, pokud potřebují ochranu. Minulý týden vedení DSIM signalizovalo, že by je zajímalo, Eh, že by tedy bylo zajímavé, pokud by se podařilo všechna tato detenční centra uzavřít. To je určitě něco, eh, na co eh, se teď musíme zaměřit. Ono to vůbec není jednoduché. Tady jde třeba také o to, Eh, že ta centra by se měla nějakým způsobem eh, opravit, ehm, renovovat. Ty, ty, ta, ty podmínky, které tam nespanují, opravdu nejsou dobré. A to já jsem viděla ještě to nejlepší z těchto center, kde ta situace eh, byla asi nejlepší a já bych rozhodně tam nechtěl strávit ani velmi krátkou dobu. A Velmi důležitý další bod bylo eh, pokračování práce v eh, jakémsi, na, na jakémsi eh, komplexním a vysledovatelném systému pro vysledovatelnost migrantů. Když se podíváme tedy na to, co dělá libýská pobřežní stráž, v minulém roce ochránili asi 30, tedy zachránili asi 31 tisíc lidí, proto také došlo ke snížení ztrát lidských životů ve, ve středozemní moři a kdo je tedy zachraňován eh, touto libyskou pobřežní hlídkou a kam potom tyto lidé jdou? Eh, a když to víme, tak potom IOM a UNHCR eh, mohou dělat svou vlastní práci a působit třeba i také v rámci dobrovolných návratů. Tohle to je něco, na co opravdu tvrdě tlačíme spolu s vládami. Jedna věc, která by nám pomohla, by, byla, by byly také nějaké standardizované operační podmínky, které by jasně vymazily, co přesně se stane a kdo co dělá ve chvíli, kdy se tito lidé vylodí. Mm, ty eh, operační podmínky byly připraveny IOM a eh, UNHCR a já si myslím, že jejich eh, rychlé přijetí by bylo důležitým krokem k tomu, abychom nastavili dobrý systém pro registraci a vysledovatelnost. Je také samozřejmé, a to jsme řekli naprosto jasně, že bychom rádi zaznamenali další kroky, které by vedly k tomu, že eh, by se snížila jakási arbitrární rozhodnutí a eh, posunuli bychom se, eh, k se od těch center detenčních k nějakým recepčním centrum, přijímacím centrum a Pozitivním výsledkem naší mise bylo, že líbyské orgány nyní autorizovali UNHCR k rehabilitaci transitních eh, zařízení v Tripolisu, což by vlastně eh, vedlo k nějakému alternativnímu systému. A my jsme také tlačili za to, aby děti a zranitelné osoby měly nějaké alternativy oproti eh, zadržovací vazbě. A mm, my opravdu uděláme maximum pro to, abychom zlepšili podmínky lidí, kteří jsou v těch detenčních centrech. do té doby, než ustanovíme eh, nějaký alternativní systém. Poslední věc, kterou chci říct, je, že jsme detailně hovořili o tom, jakou podporu eh, můžeme tedy nabízet obcím. Tento týden Svěřenecký fond a jejich eh, správní rada se sešla a pokud to dobře dopadne, tak dají zelenou, eh, projektu ve výši 50 milionů eur Evropského svěřenského fondu. Eh, to by potom eh, bylo oparováno italskou agenturou, která vlastně podpoří asi 24 obcí podél té migrační trasy. Ještě asi poslední věc, kterou bych se chtěl, na kterou bych chtěl upozornit. Libeská pobřežní hlídka My jsme eh, tedy eh, zdůrazňovali, že kromě vyloďování je velmi důležité podívat se na efektivní monitorování. Eh, z briefingu možná od kolegů SVČ, možná vám se k tomu něco dále řekne, možná vy tedy víte, že se snažíme nastavit monitorovací systém, který pracuje na třech proudech. Za prvé sběr informací, za druhé umožnění eh, monitorování tedy eh, z dálky, v, eh, co se týče mezinárodních vod a potom mít také pravidelná jakási přeskumná setkání s libyskými orgány. To je velmi důležité, protože to by mm, poskytlo libyským zaměstnancům nějaký feedback. Umožnilo by jim to třeba trénink a s podporou také UNHCR, kteří eh, díky našemu financování poskytují i školení ohledně lidských práv a eh, Kromě toho nám to umožňuje mít nějaká ujištění eh, týkající se toho, že tito lidé byli tedy dobře vyškoleni a na základě jakých podmínek nyní pracují. Eh, mohl bych říct mnohem více, ale eh, stručně tedy mohu říct, že to byla velmi produktivní mise. Eh, ten dialog, který proběhl, byl dobrý a určitě to můžeme vnímat jako začátek nějakého procesu a bude to tedy něco, co nám určitě umožní dosáhnout skutečného dopadu do budoucna. Um, Děkujeme, pane Mordiu. A nyní za SVČ to bude pan Piké. Pět až deset minut, prosím, pouze protože čekáme ještě mnoho otázek. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Velice stručně. Domnívám se, že náměsta generálního ředitele skutečně poskytl velice precizní a podrobnou informaci o jednotlivých akcích, do kterých jsme zapojeni v současné době a zároveň o výsledcích společné návštěvy, která proběhla v Tripolisu a v Tunisu ze strany komise a SVČ společně se zástupci agentur OSN a Africké unie. Pokud jde o summit v Adisu mezi Evropskou unii a Africkou my tak právě z těchto výsledků vycházíme. Tam došlo k vytvoření společné pracovní skupiny o migračních záležitostech mezi těmito třemi subjekty. Byl to summit, který objektivně připravil takové nové možnosti spolupráce v oblasti reakce na nelegální migraci z Libie. Je zde několik záležitostí, na které bych rád zúraznil díky tomuto samitu. Ta zaangažovanost Libie se stala mnohem pragmatičtější, konkrétnější, pokud jde o diskuze s námi, s našimi stranami a zároveň jednotlivé politické kroky. Rovněž jsme měli pocit, toho hlubší spolupráce a přímé pomoci i ze strany afrických zemí, které jsou zeměmi původu těchto nelegálních migrantů v Libii. Dvě velice konkrétní záležitosti, které tento summit umožnil a zároveň vidíme, jak efektivní bylo vytvoření této pracovní skupiny. Pokud jde o libijské orgány, ta pracovní skupina zabývající se migrací na které pracují společně s IOM, libijské úřady, je mnohem efektivnější a je schopná řešit mnoho různorodých problémů. Je to takový začátek platformy pro dialog a stanovení priorit do budoucna. Co to znamená pro naše aktivity? Kromě toho, co popsal pan Mordiu, Několik věcí z našeho pohledu SVČ. Mise, která se zabývá řízením hranic v Libii, etablovala svou přítomnost v Tripolisu již od prosince, je plně funkční a umožňuje to vlastně EU BAM této misi pro řízení problémů hraničních záležitostí, být aktivnější v různých projektech ehm, společně s ministerstvem vnitra, spravedlnosti libijské strany, jakož i například pozemních či námořních eh, hranic. Dále v tomto období naše EU delegace, která zatím ještě pořád je evakuována oficiálně v Tunisu, Postupně rovněž na základě této mise vám již působí, i když ne zatím na dlouhodobém základě, ale funguje v Tripolisu zástupce naší delegace. V případě, že to bezpečnost umožňuje, jednou, dvakrát týdně navštěvuje Tripolis. Operace Sofia funguje dále na mořích, pomáhá se záchranou migrantů, snaží se dostat i na jižní břehy Evropy, poskytuje přeškolování, trénink pro pobřežní hlídku Libie, nejenom pokud jde o nelegální migranty na moři, ale i lidská práva a zároveň aspekty humanitárního práva. Společně s Vysokým komisařem pro lidská práva, s jeho úřadem. Takže jednak operace Sofia, jakože i IOM, EU NAFOR, toto jsou všechno projekty, které jsou obnoveny i v letošním roce a samozřejmě, že diskuze o jejich dalším působení bude zahrnovat i dimenzi týkající se migrace. Na závěr bych rád řekl, že si musíme neustále uvědomovat to, že spolupráce s Libií na migračních problémech je neustále omezována nestabilitou v této zemi, nestabilní nedokonalou vládou, nedostatečnou bezpečností v této zemi. Došlo sice v tomto ohledu k určitým zlepšením, ale mohu říci, že když to všechno sečteme a potrhneme, tak ta bezpečnostní situace je velice volatilní, rychle se mění a má to mnoho praktických eh, dopadů na spolupráci v rámci těchto společných projektů. Čili co musíme dělat eh, nadále je spolupracovat s OSN na dosažení trvalého politického řešení pro Libii, řešení pro zprávu Libie prostřednictvím voleb, jakmile k tomu budou vhodné podmínky. Dále je to stabilita díky unifikaci všech vojenských a paravojenských skupin pod jednotným civilním velením, což je obrovský úkol, jak všichni víte, ovšem úkol zásadní. Chceme-li vytvořit zemi, která by byla místem právního státu v Samozřejmě, že eh, u migrace se zabýváme různými elementy, prvky, o kterých se zmínil pan Mordiu, nové, nový projekt pro obce v rámci těchto migračních tras, posílení zprávy a řízení hranic, a ještě jedna věc, o které bych se rád zmínil, je regionální dimenze, to znamená pokračování v dialogu a spolupráci se sousedy Libie na východě, na západě, ale především i na jihu, v oblasti Sahelu a v subsaharských zemích, abychom tam pracovali na příčinách migrace a problémech, kterými kterým čelíme v současné době v Libii. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme a nyní rovnou naši kolegové. Takže pan Štětina, každý bude mít dvě minutky asi. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vemte si prosím sluchátka, budu mluvit česky. Ještě nejdříve bych rád poděkoval paní Carmen Sacher, zástupci UNHCR, za důležitý přehled eh, událostí, které jsme od ní dostali. Jsem stínový zpravodaj EPP zprávy našeho výboru, která v tuto chvíli vzniká a dává doporučení radě, komisi a vysoké komisařce pro další postup v této zemi. Vysoce hodnotím činnosti, které v této zemi činíte a ve svých pozměňovacích návrzích jsem také vaše aktivity jako například v oblasti emergency evacuation podpořil. Měl bych dvě otázky, když dovolíte. V diskuzi zde bylo řečeno, že zhruba 5000 osob se nadále nachází ve vládou kontrolovaných detenčních zařízeních. Máte představu, kolik osob se nachází v zařízení, které nemá vláda pod kontrolou? To je jedna otázka. A druhá otázka. Dokázala byste, eh, paní Carmen, kvantifikovat, kolik vašich aktivit v Libii je financováno či spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Kolik, když zopakuji, kolik, eh, máte představu, kolik osob se nachází v zařízení, které nemá vláda pod kontrolou? První otázka. A druhá otázka, jak se podílí EU na spolufinancování vašich UNHCR aktivit? Děkuji. Thank you. Malin Bjork, please. Děkujeme, říká pan předseda Malin Bjork. Děkuji. Já mám k tomuto tématu mnoho, mnoho otázek. Ráda bych poděkovala především mm, zástupcům UNHCR, kolega již se o tom zmínil, jak nesmírně obtížnou práci tam odvádíte, takže jestli dovolíte, ten dobrovolný návrat, který organizuje IOM. Vím, že u UNHCR nemá přístup ke všem těmto lidem, provádět screening, pokud jde o rizika spojená s návratem, čili jsou zde určité programy dobrovolného návratu. Ovšem UNHCR nemá přístup ke všem centrum, aby mohli zajistit, že nedojde k nějakým situacím, která by znamenala rizikový návrat. A dále ten omezený přístup k jednotlivým národnostem, ke kterým máte přístup. Co bychom mohli udělat na zlepšení této situace, protože to je opět určité riziko takzvaného refulement, to znamená toho nuceného návratu, nebo je to spojeno i s jinými riziky. A dále je to ten problém vyloďování. Ráda bych se zeptala, k čemu pak dochází. Tito lidé jsou nějak převezeni do detenčních center a Eh, jste si jistí, že to jsou lidé, kteří nemohou požádat o azyl a tak dále, a tak dále. Dále je to ten protokol o spolupráci. Já nevím, jak tomu říká komise, ale my bychom se velice rádi podívali na to, jak to vypadá, jak byly rozděleny jednotlivé úkoly a kdo se zabývá tím samotným vyloďováním. My jsme v Libe výboru o těchto centrech a střediscích hovořili. To jsou v podstatě takové vězení a my bychom to neměli financovat. To je opravdu studa, že tato vězení financujeme, čili jaký je pokrok této oblasti. A velice důležitá věc v tomto kontextu to jsou libyští pohraničníci, jak jim říkáte, kteří zneužívají své pravomoce. Údajně 50 lidí zemřelo v důsledku zneužívání této záležitosti a lidských práv a tak dále, čili co dělá komise v tomto ohledu. Já vím, že máte nějaký plán ohledně koordinace těchto námořních akcí v Libii. Ovšem toto je stát, který není stabilní, bez kapacity pro právní stát a vy chcete, aby byli sami zodpovědní za tuto zónu ve Středomoří. To skutečně není odpovědné, proto bych se ráda eh, zeptala, eh, zda máte nějaké aktuální eh, informace v tomto ohledu. Čili to jsou moje otázky, zároveň obavy Judith z Argentíny. Děkuji za slovo. Pane předsedo, UNHCR bych ráda poděkovala za úsilí které provádíte, aby se tito uprchlíci dostali z těchto detenčních center. Ráda bych se zeptala, které členské státy již přislíbily místa pro uprchlíky z Nigeru a kteří rovněž by měli opustit tato centra, protože to, že se dostali do Nigeru, to nebylo vlastně nějaké řešení po jejich života. Já to jaksi nechápu že na jedné straně zde nejsou dostatečné přísliby, pokud jde o opětovné usazování a dále je to to školení poskytované eh, pohraničníkům eh, v Libii, to jak si nehraje, protože pokud ne, ne, vyřešíme tu první problematiku, tak nikdy nebudeme dostatečně zachraňovat životy těchto uprchlíků. Pokud Tripolis nebo Libye samotná nebude bezpečnou zemí, nebo jejich přístavy nebudou považovány za bezpečné přístavy v této zemi, tak zjistíme, že v podstatě není možná žádná spolupráce s tímto státem. Proč školíme jejich pohraničníky v záchraně lidských životů? No, protože prostě, když eh, to budou lidé z eh, Evro- na lodích s evropskou eh, vlajkou, tak je nemůžete vrátit do Libie. To chápeme, takže proto školíme Libice. Ale stejně to neznamená bezpečné přístavy, do kterých se navrací. Jinak prostě bychom je tam mohli navracet sami do těchto přístavů. Vždycky to bude nebezpečné na libyských lodích, protože prostě když na těch šílených člunech eh, se nacházíte, tak víte, že vlastně je to cesta do pekla, že skončíte v nějakém detenčním centru. To znamená, že takový člověk nikdy dobrovolně na takovou lodi nevstoupí. To automaticky vede k problémům, nepokojům, možná i násilím na těchto lodích. A pokud ta poté u vylodění ani nevíme k čemu, jak to dál probíhá s těmito lidmi, tak výsledkem podle, podle mě by mělo být, že s nimi nebudeme spolupracovat a pokud eh, na tuto otázku eh, usazování eh, v rámci Nigeru nevyřešíme, tak to je skutečně pokrytecké z naší strany. Ani Valero, děkuji. Já si zde tuto strategii pro zmírnění rizik a vidím, že UNHCR zdůrazňuje i roli nevládních organizací, těch lodí, které zasahují v záchraně lidských, při záchraně lidských e, životů. Já jsem se v pátek sešla s takovou organizací, s nevládní organizací, která pracuje v této oblasti záchrany na moři a že se neustále, jak se diskutuje o kriminalizaci jejich práce a že e, tam je, jsou takzvané ty půl faktory a rizika pro eh, migranty aby skutečně se nějak eh, eh, snažili překročit Středomoří. Před rokem jsme o tom hodně diskutovali i ohledně Frontexu. Vím, že už zasněly určité informace v tomto ohledu. Ovšem, jaká je situace v současné době? Opravdu tak špatná, jak nám tvrdí, nebo jak to vypadá v současné době v oblasti těch záchranných operací. Děkujeme, říká pan předseda. Úplně poslední dotaz. Já se omlouvám, je to opravdu velice frustrující. Nemáme dost času, bohužel. Komisařka nás eh, čeká, mm, bohužel, ne, chtěl jsem říct, bohužel, že nás čeká komisařka, to jsem tak nemyslela, je to nesmírně důležité téma, prostě nemáme dost času, takže Birgit, eh, prosím opravdu velice stručně poslední dotaz, abychom si vyslechli odpověď. Díkuji, pane předsedo, já se pokusím zkrátit. Nepochybuji o tom, že ti lidé, které nazýváme libyskou vládou, se opravdu všemožně snaží. Ovšem, když se podíváme na tu šílenou situaci na těch lodích, migranti, ale i samotní Libici, opravdu se nedovedu představit, jak by to mohli organizovat a takzvaní libiští pohraničníci, kteří zatím nemají dostatek výstroje, nejsou dostatečně proškoleni, První otázka zní, kde jsou naše členské státy v té skutečné podpoře a druhá věc, lidé, kteří z těchto eh, táborů utíkají, se nechtějí vrátit zpátky do této situace, mm, tak já to samozřejmě chápu. Proto tito azylanti a migranti by měli opustit Libii, my bychom ji měli dostat z Libii a pokud jsem to pochopila správně, je tam asi 500 tisíc lidí, ale pouze 40 tisíc, kteří vyžadují mezinárodní ochranu v rámci azylu a skutečně se stydím za to, že členské státy neposkytly dostatek příslipů v tomto ohledu. My jsme kontinentem půl miliardy občanů. 40 tisíc lidí to by skutečně nemělo znamenat problém. Takže financování těchto táborů byly by nepomáhá. Těším se na jiná řešení a ráda bych si vyslechla něco i ze strany UNHCR, komise, SVČ, o aktuální situaci a co by mohlo tuto situaci zlepšit v současné době i z dlouhodobého hlediska. Děkujeme a některé no, Samozřejmě ty odpovědi by mohla poskytnout i delegace, která prostřednictvím UNHCR navštívila Libii i měla možnost kontaktu s pohraničníky, takže nejdříve a paní Ayala Sandes. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Velice stručně, já mám pocit, na základě toho, co řekli zástupci UNHCR a pan Modur, že to, jak se nesedí na jedné straně UNHCR, tvrdí, že potřebují více míst, pokud jde o ten výstup nebo o ten odchod z Nigeru, finanční potřeby a tak dále. Na druhé straně ale ta poptávka údajně zde je dostatečná, právě proto bych se ráda zeptala, jak to lépe koordinovat. Já nevím, zda UNHCR nebo zástupci komise by mohli říci, že došlo k takovému obrovskému nárůstu u Tunisanu například. ostatní z ostatních zemí nemáme takový obrovský nárůst této části země. Děkujeme a jalo samozřejmě, že bychom mohli zajít do dalších podrobností, konkrétností, ale velice rychle možná poprosím alespoň o odpověď, nejprve aspoň UNHCR, některé z těch konkrétních otázek, které zde zazněly, prosím, abyste odpověděla. Děkuji. Pokusím se zodpovědět na ty eh, otázky, které byly směřované na nás. Eh, ohledně těch pěti tisíc osob, které jsou v detenčních centrech a kolik jich je v těch nelegálních detenčních centrech, eh, to je odpověď, kterou bohužel nemáme v UNHCR, protože ta ilegální detenční centra, ta to nejsou centra, k nimž máme přístup. Eh, ona nám prostě nejsou známa. Jediná realita, kterou vlastně známe, je, že když vlastně je eh, ta nějaká naléhavá situace a uvědomili jsme si, že třeba jsme tam měli eh, těchto těch 18 tisíc lidí, kteří byli v těch eh, nelegálních centrech když došlo k té naléhové situaci. Ale jak UNHCR, tak IOM mají přístup k oficiálním centrum, ne tedy k těm, řekněme, nelegálním. Bohužel vám nemohu odpovědět, Víme pouze, že tato centra existují, ale ani nevíme, kolik jich přesně je, kde se přesně nachází. E, ve chvíli, kdy tyto informace obdržíme, hned je předáme vládě, e, tak aby tam poslali e, příslušné orgány, aby to ověřili, zda ta informace je správná. Co se týče aktivit, které jsou financovány ze strany EU, EU financuje téměř celek eh, těchto aktivit, které eh, dělá UNHCR v Libii, ať už hovoříme o, en, eh, o evakuačním mechanismu, tr, dopravě, přístřežcích, systémech školení pro úřady a tak dále. Vlastně mm, je tam rozpočet ve všech těchto intervencích v Libii. Eh, máme 13 milionů eh, eur v Evropském svěřenském fondu pro Afriku, které se vynakládají pouze pro Libii a očekává se také, že budou dodatečné finance, které budou asi ve výši 5 až 6 milionů eur. Že tedy tyto peníze dostaneme z ECO a z těch svěřeneckých fondů. Mm, také je důležité zdůraznit, že pro eh, ten, ty naléhavá nouzová transitní střediska bylo schváleno tedy to mm, libyskými orgány a že to, bylo, že to bude také rehabilitováno s financí EU. Co se týče mm, vymezení národností a přístupu, co se týče toho Ramfulmu, to se tedy tradičně týká situace, kdy UNHCR je požádáno, aby tedy intervenovalo například eh, v eh, somálské situaci v, eh, a krizi v 90. letech. Musíme ale chápat, že libyská společnost a vlastně nastavení mysli není otevřené vůbec chápání azylu a uprchlíků. Oni vždycky to vnímají v rámci jakési místní integrace, což je velmi něco, co zamítá libyská vláda a proto tedy tradičně my máme přístup k některým národnostem, se kterými jsme spolupracovali a které jsme tedy přemístovali. Když jsem zmínila tyto národnosti, Měli jsme tedy tradiční arabské národnosti, které eh, to vycházelo tedy z principu bratrství, eh, že jsou tedy nejvíc eh, vítáni jako palestinci, iráčani, sy, syřani. A potom africké národnosti to zase vychází z chápání nebo z pochopení, že UNHCR nalezne nějaké řešení, které dostane ze země. Také existuje potřeba více eh, pracovat. EU eh, e i mezinárodní společenství musí tedy pracovat na tom, abychom rozšířili na další eh, národnosti. Potom vyloďování a co se stane lidem, kteří se vylodí. Jak už jsem zmínila, máme přístup ke 12 vyloďovacím místům. Některá se koordinují s IOM. Pro ta, kde jsme přímo přítomni, lidé se tedy zasíláni do těch detenčních středisek a my tam jdeme, registrujeme je a e, Získáváme tedy e, vstupní data a e, také vyhodnocujeme jejich zranitelnost. Potom vlastně dalším krokem je CDC, to jsou ta eh, komunitní eh, střediska, která eh, organizuje UNHCR. Ale ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, že je potřeba evakuovat, tyto lidé tedy jsou evakuováni a respektive jsou dáni na seznam lidí, kteří mohou využít tohoto evakuačního mechanismu. A dal, poslední otázka, na kterou mohu odpovědět, které členské státy se zavázaly pro ty případy z Nigeru. Francie byla už na dvou, tři, třech misích pro přeskum těchto případů, potom máme Švýcarsko a několik dalších zemí, které se zavazují, Itálie, Norsko, Švédsko, Malta a další eh, země, které nejsou v EU. Otázka je, kdy budou moci proběhnout si ty pohovory a kdy eh, vlastně bude umožněno, kdy proběhne celé to řízení pro to, aby tyto lidé se dostali z místa. Zatím eh, pouze 25 lidí opustilo Niger, eh, dostali se tedy do Francie v tomto případě. To je všechno za UNHCR, děkuji mnohokrát. Já se také omlouvám paní Jourové za to, že jsme přetáhli předchozí bod. Ono to opravdu bylo poměrně citlivé téma a já eh, ještě požádám pana Mordy a pana Piké. Mm, omlouvám se, že máte opravdu málo času. Eh, toto téma je samozřejmě citlivé, jste odborníci, už jste to udělali v minulosti. Pokud se tedy chcete vyjádřit některým těm klíčovým bodům, tak vám dám prostor. Bez že velice stručně celková čísla, toto není exaktní věda, takže já bych rád zmínil, že IOM právě eh, aktualizovala svou zprávu z minulého měsíce docházejí k závěru, že aktuálně v Libii je zhruba 750 tisíc migrantů, což je navýšení původního odhadu. Ne protože je jich víc, ale protože se změnila metodika analýzy. Rád bych také zdůraznil, že ne všechny tyto osoby chtějí jet do EU. Někteří z nich chtějí pracovat v Libii, jenom mají pro svou práci obtížné podmínky. Co se týká eh, závazků k přesidlování, jenom abych to vyjasnil, máme 40 tisíc závazků celkem, což pokrývá jaksi tu eh, východní i tu střední eh, středomořskou cestu. Podíváme-li se na tu východní cestu, eh, tam je asociováno zhruba 10 zemí, máme zhruba 7 tisíc nabídek z členských států a z nich 3425 jsou nabídky, které mohou přímo podporovat práci UNHCR v rámci toho mechanismu pro nouzové transfery z Itálie, Francie a Švédska, ale také nemáme, eh, také máme nabídky bez pevného geografického umístění, těch je zhruba 13, takže já jsem si jist, že aktuálně ty nabídky ze strany EU mohou podchytit eh, ty počty, které UNHCR chce zajistit v Nigeru dnes a v blízké budoucnosti. Co můžeme dělat? No, Eh, teď eh, zasedne takzvaná UNHCR Core Group ohledně přesidlování, které předsedá Francie. Bude to probíhat v Paříži a bude to řešit, co víc můžeme udělat jak na straně UNHCR, tak na straně členských států EU, abychom urychlili přesidlování z Nigeru, aby to bylo úspěšné. A komisař Avramopoulos tam také pocestuje do Niamy, mám pocit, že to je 16. března, opět je to součást tohoto angažmá. Děkuji za vyjasnění od kolegyně z UNHCR ohledně financování. Já si myslím, že je skutečně velice důležité, abychom zdůrazňovali, že EU chce zaujmout celkový přístup. Minulý týden, jenom abych vám dal další příklad, jsme přijali návrh za zhruba 115 milionů euro napříč jednotlivými okénky toho svěřeneckého fondu, což je navrženo na ochranu uprchlíků a migrantů, přičemž většina těch peněz bude implementována UNHCR a IOM. Eh, teď jen velice rychle k té pobřežní stráži. Jeden z dalších důvodů, proč si myslím, že je velice důležité cvičit libýskou pobřežní stráž, je, že eh, mnoho eh, nehod se děje v libýských teritoriálních vodách. Takže my jsme neměli libýskou pobřežní stráž, která by byla schopna provádět nějaké záchranné operace. Před rokem a půl neměli vůbec žádná plavidla a my společně s Itálií jsme jim eh, navrátili některá plavidla, která byla v Itálii. Vyškolili jsme zhruba 251 těch příslušníků pobřežní stráže a eh, vytvořili jsme velice robustní eh, jaksi přeskušovací mechanismus, který nám umožňuje, že aby, aby tedy nedostávali školení lidé, u kterých jsou nějaké otazníky, řekněme. Další krok je potom monitorovací mechanismus, na tom pracují kolegové z SVČ, ale není pochyb o tom, že toto zachraňuje životy a dochází k záchraně lidí z eh, neplavby schopných eh, plavidel, eh, kde kdyby se na nich plavili, tak by se utopili. Já vím, že to je obtížné rozhodování a to samé platí o těch detenčních centrech. Samozřejmě naše politika není, že chceme podporovat tato detenční nebo vazební, chcete-li, centra, ale za pomoci omezených finančních prostředků Eh, můžeme zajistit, že lidé budou mít eh, zdravotní péči, léky, potravu eh, a vodu. Možnosti jsou, buď jim to poskytneme, anebo jim neposkytneme nic. A opět i zde já bych řekl, zachraňuje to životy. No tak, samozřejmě máme určité politické cíle, že některá ta centra mají být uzavřena, mají z nich být udělána jaksi přijímací centra, která budou otevřenější a my máme Eh, zkrátka politický cíl, aby lidé neměli vůbec potřebu se přes středozemní moře plavit. Chceme mít dobrovolný program návratu do eh, země původu, který bude fungovat a který bude účinný. Já si myslím, že u toho bych to asi už uzavřel. Myslím si, že jsem pokryl to nejdůležitější. Děkuji vám. Ano. No, podívejte, paní komisařka také čeká, lidé přicházejí na její bod. Eh, Judith, podívejte, máme to hodně obtížné. Eh, chtěl bych, aby vystoupila SVČ aspoň na dvě minuty. Pane Piké, prosím. Ale jenom dvě minuty. Ano, už jsme skutečně pod tlakem. A já to chápu, pane předsedo. Co se týká financování těch detenčních center, chtěl bych potvrdit to, co říkal pan Morně. EU nefinancuje fungování těchto detenčních zařízení. Vysoká představitelka to řekla velice jasně, že chce, aby ta centra byla uzavřena. Přičemž podpora, kterou poskytujeme v Líbii, probíhá prostřednictvím mezinárodních organizací, máme za úkol usnadnit podmínky těm, kteří jsou v těch detenčních centrech zadržováni. Nemáme za úkol řešit financování těch center jako takových. Další otázka byla, řešíme porušení lidských práv? Ano, vyšetřujeme to, e, podáváme dotazy na tamní orgány, žádáme, aby tyto případy byly vyšetřeny. E, vysoká představitelka napsala mnohým europoslancům ohledně případu jednoho plavidla nevládní organizace, to bylo v roce 2017, doufám, že jste obdrželi mm, e, její odpověď a e, doufám, že je velice jasné, jakým způsobem v těchto věcech postupujeme. Nakonec e, poskytují členské státy podporu? Ano, rozhodně. Příkladem jsou operace EU NAFOR, operace SOFIA, devět členských států eh, přispělo jen na tuto misi, eh, tedy jak eh, finance, tak personál. Pak máme EUBAM misi na řešení otázky hranic. To jsou většinou sekundovaní experti ze zprávy členských států a v neposlední řadě musím zmínit Itálii, která byla zvlášť proaktivní a podporovala nás v přípravě eh, systému pro spravování eh, nepravidelné migrace. Ano, eh, ono bylo jasné, že jakmile dostanete odpovědi, tak budou další otázky. Já nevím, opravdu to hoří? No tak dostanete 30 sekund. Děkuji, pane předsedo. Neexistuje žádné evropské přesidlování. UNHCR nám uvedlo seznam členských států, které něco nabídly. Pak nám Evropská komise odpověděla ve smyslu, že prý máme 40 tisíc nabídek, z čehož snad 3425 eh, přímo z Nigeru, ale Evropská unie nebo respektive komise nikoho nepřesidluje aktuálně. Takže nezlobte se, když tohle někdo říká, tak je potřeba na to reagovat. No, to je sen šíleného cukráře, ale zkrátka ta čísla nejsou ničím podložena, prosím, může na to komise zareagovat? A paní Jourová mě asi zabije každou chvíli. Podívejte, z hlediska výboru Libe 15 minut to je jako přetáhnout o hodinu. Nevím, jestli komise chce reagovat. Simone, chcete? No tak prosím. Ano, pa, paní Jourová kýve, tak si mohu dovolit ještě chvilku zdržovat. Já si myslím, že eh, přesidlování eh, probíhá. Je to financováno evropským rozpočtem. Přesídlili jsme nějakých 26 tisíc lidí v posledních dvou letech a velice konkrétně, jak řekla kolegyně z UNHCR, nějakých 312 eh, osob bylo přesídleno v minulých měsících přímo z Libie do Itálie. Každý z těch, z těch lidí Ehm, dost, měl finanční podporu nebo byl převeden na základě finanční podpory EU. Bylo to 10 tisíc euro na člověka. Ehm, převody z Nigeru do Francie, to bylo také financováno EU a pokud vím, tak dva lidé z Libie šli do nouzového transferového centra UNHCR v Rumunsku, takže ty nabídky přicházejí, přicházejí v rámci ehm, toho koordinovaného cvičení EU za podpory fondů EU a doufejme, že nadcházející schůzky přispějí ke zrychlení toho systému a přesidlování dalších lidí. Děkuji, chci poděkovat Ines Ayala Sender, jakožto předsedkyni delegace pro Magreb. Eh, pojedeme přímo do Libie konec konců. Chci poděkovat výboru AFET, panu Permujovi, je to komplexní přístup, takže spolupracujeme velice úzce i s vaším výborem a chci poděkovat všem kolegům z Libe za a komisi samozřejmě a SVČ za velice plodnou debatu. Děkuji vám mnohokrát. A omlouvám se ještě jednou paní Jourové, prosím, eh, pojďte sem nahoru. Kolegové, abychom ušetřili čas, eh, začnu s úvody pro další bod. Pokud odcházíte, odcházejte tiše, pokud přicházíte, přicházejte tiše rovněž. A půjdeme na bod eh, další, což je strukturovaný dialog s komisařkou pro spravedlnost spotřebitele a rovnost žen a mužů věrou Jourovou. Paní komisařka už se usazuje a já vám ještě řeknu, že se jedná o implementaci, ale prosím, usaďte se v tichosti, ano? Omlouvám se, paní komisařko. Jedná se o implementaci pracovního programu eh, za dva, eh, rok 2017 a o priority pro rok 2018. Vyslechneme si komisi. Já nevím, mně se tam pořád někdo baví v sále. Prosím o pozornost. Jedná se o celou škálu otázek, ehm, je jich skutečně mnoho. Paní komisařka nám eh, nastaví priority pro rok 2018 a představí přehled eh, implementace pracovního programu za rok 2017. Pak budou následovat otázky a odpovědi. Takže ještě jednou se vám omlouvám. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, díky za možnost pokračovat s vámi v dialogu. Nemusíte se omlouvat, vaše předchozí téma bylo velice vážné a naprosto chápu, že jste tu diskusi potřebovali dokončit. Ale teď tedy zpět k tomuto tetu. Jak ukázal minulý rok, máme toho hodně, čeho můžeme dosáhnout, pakliže budeme úzce spolupracovat. A já bych vám chtěla poděkovat za excelentní spolupráci tedy za spolupráci s členy tohoto výboru. Všichni víte, že jsme spolu řešili mnoho témat, která budou mít dopad na každodenní život evropských občanů. V první řadě mi e, dovolte vyjádřit se k tomu, čeho jsme dosáhli v roce 2017 a jaká třístraná jednání aktuálně vedeme. E, mezi to, čeho jsme dosáhli v loňském roce, patří úřad veřejného Eh, veřejného jaksi, evropského státního zástupce, EPPO, což je eh, jeden z našich hlavních výdobytků. Teď je potřeba zajistit, aby instituce EPPO byla plně funkční a je potřeba, abychom se pokusili, abychom eh, do tohoto systému začlenili neúčastnící se členské státy. Jsem zejména ráda, že se Nizozemsko rozhodlo se k EPPO připojit a věřím, že to podpoří další státy, aby se zachovali stejně. Aktuálně s Nizozemskem máme 21 členských států, které se tohoto systému účastní a já hodlám investovat spoustu času a energie, abych přesvědčila i další státy, aby se i oni stali zakládajícími členy EPPO. Další pozitivní vývoj je výsledek vyjednávání ohledně revize čtvrté směrnice proti praní špinavých peněz, kdy se váš ambiciozní postoj ukázal jako rozhodující a za to vám děkuji. Spolehám na vaši plnou podporu v tom smyslu, že budete pomáhat dokončit všechny složky, které se aktuálně projednávají, například eh, vzájemné uznávání zmrazovacích a konfiskačních příkazů, eh, návrh ECRIS pro příslušníky třetích států a návrh revize nařízení 45 eh, lomeno 2001 ohledně ochrany jednotlivců ve věci zpracovávání osobních údajů eh, ze strany institucí a orgánů EU. A také se to týká nařízení Eurojust. Já osobně se budu účastnit finalizace těchto složek, eh, přičemž eh, v, první, v neposlední řadě se zúčastním zítra třístraného jednání k ECRISu. Dovolte mi podělit se s vámi teď ohledně aplikace, aktuální aplikace eh, nařízení GDPR. 25. května nás čeká důležitý milník. Hovořím samozřejmě o vstoupení v platnost eh, toho nařízení takzvaného GDPR. Sdělení komise z 24. ledna 2018 eh, schrnujeme aktuální pokrok v oblasti účinné implementace GDPR – a zhodnocujeme, co ještě musí všechny strany udělat, ať to jsou členské státy nebo orgány pro ochranu osobních údajů nebo jiný, jiné zúčastněné strany, které všechny musí být připravené na 25. května letošního roku. Komise spolupracuje se všemi těmito stranami, abychom zajistili řádnou aplikaci pravidel. To bude základní prvek, který změní situaci oproti stávající situaci, kdy máme 28 různých aplikací takovéhoto práva ať v minulosti nebo v přítomnosti. A musíme se pokusit, aby tato jedna legislativa pro celý kontinent, eh, aby ten princip platili nadále. Vydali jsme pokyny, které cílí zejména na malé a středně velké podniky a jednotlivce tak, abychom ehm, zvýšili jejich povědomí ohledně nových pravidel vzhledem k tomu, jakým způsobem se budou aplikovat od května 2018. Na to bude následovat kampaň zvyšování povědomí, světová kampaň, tak aby občané znali svá práva a věděli, jak je uplatnit. Vítáme zapojení Evropského parlamentu, jeho klíčových hráčů v, te, v, te, v této důležité věci, zejména za účelem osvěty a poskytování informací v členských státech. E, z GDPR se stále více stává model pro zbytek světa. A mnoho zemí se nás snaží napodobit. Ehm, jsou velké zájmy ze strany různých zemí, aby získala, získali rozhodnutí o adekvátnosti. Aktuálně hovoříme s Japonskem a Koreou. A e, s touto žádostí zacházíme prioritně. U Japonska jsme odsouhlasili plán pro vyřešení rozdílu mezi našimi právními systémy. Zahrnuje to dodatečná práva, která pomohou přemostit tu mezeru, která tam zatím je. Aktuální diskuse s japonskou stranou se týkají obsahu a technických podrobností těchto řešení. Náš cíl je i nadále přijmout návrh rozhodnutí v příštích měsících, aby potom mohlo navázat běžné řízení ohledně adekvátnosti. Samozřejmě budeme Evropský parlament informovat, včetně mimo jiné přes technické briefingy. Co se týká Koreji, aktuálně intenzifikujeme bilaterální technický dialog za účelem rozhodnutí o adekvátnosti, nicméně hodnocení korejské legislativy stále probíhá. V závislosti na postupu, po, po, pokroku, jakého dosáhneme, bychom rádi tyto rozhovory uzavřeli do konce letošního roku. Podobně jako u Japonska vnímáme i Koreu jako strategického partnera a příklad pro celý daný region, co se týká ochrany osobních údajů. S naším balíčkem na ochranu osobních údajů chceme přizpůsobit pravidla technickému rozvoji. To musíme udělat i v oblasti trestního práva. A proto komise brzy přijme návrh ohledně přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům. Dnes vyšetřování stále více zahrnuje elektronický důkazní materiál, ať už v jakékoliv podobě. Mohou to být případy terorismu, nebo případy dětské pornografie, případně vražd, nebo překupnictví, e, obchodu s lidmi, nebo unosu. Mnoho z těchto případů si žádá okamžitý přístup k důkaznímu materiálu a aktuální rámec bohužel není dostatečně rychlý, aby poskytoval přeshraniční přístup k elektronickému důkaznímu materiálu. Některé členské státy se s touto otázkou popasovaly samostatně, ale my potřebujeme komplexní a robustní celoevropský přístup. Takový přístup, který umožní orgánům, aby si vyžádali důkazní materiál od poskytovatele služby v jiném členském státě, zatímco tedy budou zároveň zohledňovat princip proporcionality a zajistí potřebné pojistky. Eh, ten návrh bude připraven eh, při mm, absolutním splňování zákonu na ochranu osobních údajů v EU a základních práv. Těším se na diskusi o tomto návrhu, jakmile je komise přijme. Poprosím vás o podporu eh, v tom smyslu, aby se to schválilo co nejrychleji, abychom eh, to schválili ještě před evropskými volbami. Zároveň mé služby eh, společně se mnou nadále sledují vývoj v USA, zejména co se týká nedávno navrženého tzv. Cloud Actu, což má být eh, eh, zákon, který řídí, spravuje eh, zámořské využívání dat. Já za dva týdny do USA pojedu a o tomto a dalších zákonech budu hovořit s americkou vládou, občanskou společností a průmyslem. Mám závazek spolupracovat s našimi partnery v USA, abychom našli vzájemně výhodná řešení, která zlepší přístup k elektronickému důkaznímu materiálu při respektování mezinárodního práva a všech mezinárodních závazků. Rovněž hodlám trvat na tom, že je potřeba, aby USA plnila všechny své závazky v rámci programu Privacy Shield a co do doporučení na základě prvního výročního přeskumu. E, sice bylo dosaženo určitého pokroku, ale je mnoho dalších kroků, které musí americká strana pod, podstoupit. A vy to dobře znáte e, budu vůči Američanům tentokrát velice tvrdá. Když se dostanu k další iniciativě komise, to je eh, jedna z iniciativ, eh, která již byla předložena, ráda bych vás upozornila na doporučení ohledně nelegálního obsahu, což je něco, co bylo zveřejněno zrovna minulý týden. Toto doporučení zaujímá komplexní přístup ke všem druhům nelegálního obsahu a eh, přitom zatím zhodnocuje jejich specifičnost a identifikuje různá řešení. Předkládá sadu pojistek, která eh, zvýší transparentnost pro občany a eh, to ve věci toho, jakým způsobem firmy identifikují nelegální eh, obsah a možnost, aby se občané odvolávali, pokud budou názoru, že ten odstraněný obsah byl podle jejich názoru legální. Tím toto doporučení nachází správnou rovnováhu mezi eh, tím, že musíme přijímat proaktivní opatření proti nelegálnímu obsahu a řešit tak problém například terorismu, a na druhou stranu mezi tím, že musíme zachovat online svobodu. je důležité eh, zohlednit, že tento text plně reflektuje fakt, že eh, seberegulační opatření dokázala, že jsou účinná jak vidíme například eh, v tom etickém kodexu velkých poskytovatelů IT služeb ohledně eh, projevů nenávisti. Dovolte mi říct několik slov k právnímu státu a eh, to je takové nadřazené téma, které je naprosto zásadní pro tento výbor. Vím, že o tom budete dohloubky hovořit s, prvním místo předsedou komise Timmermansem příští týden pracovním programu na rok 2018 eh, komise zahrnuje novou iniciativu pro posilování vynucování právního státu v EU. Oznámení této iniciativy reflektuje naši společnou snahu posilovat vynucování principu právního státu a prosazovat a dodržovat naše společné evropské hodnoty, a to ve všech členských státech. Tento návrh eh, je naplánován na podzim a bude čerpat ze zkušeností nedávných let. Rovněž ehm, to řádně zohlední eh, práci Evropského parlamentu, včetně mimo jiné usnesení přijatého 25. Čer, eh, října 2016, což bude jedním z podkladů pro naši reflexy. Komise dále zvažuje, že by připravila společně s rakouským předsednictvím konferenci ohledně justičních systémů, která by proběhla ve čtvrtém kvartále roku 2018. Na závěr svého vystoupení bych ráda řekla pár slov ohledně eh, naléhavé nutnosti se více zaměřit na situaci menšin v EU. Sice nemáme eh, žádnou konkrétní kompetenci eh, pro EU, tedy co do osob nízkého věku, komise velice úzce monitoruje, zda členské státy respektují všechny právní akty, například směrnici o rovnosti ras nebo rámec pro boj s rasismem a xenofobií. Rovněž pomáháme mnohými dalšími způsoby, a to k tomu, aby členské státy plně a řádně prováděly implementaci těchto pravidel. Jeden příklad je například to, ten proces o porušení pravidel, eh, které, které, které komise spustila vůči některým členským státům kvůli diskriminaci romských dětí ve vzdělávání. Letos na podzim představíme rámec pro národní integrační strategie pro Romy, kdy budeme hodnotit implementaci těchto programů, toho, čeho bylo dosaženo, jaké výzvy před námi dále stojí. Co je důležitější, toto vyhodnocení pak eh, poskytne další vstupy do nových možných aktivit na úrovni EU v období po roce 2020. Rovněž budeme pokračovat v práci na rovnosti osob LGBTI. Druhá zpráva na eh, seznamu aktivit pro osoby LGBTI, která byla vydána před dvěma týdny, ukazuje, že většina těch aktivit naplánovaných na rok 2016 bylo implementováno úspěšně, nicméně dostupná data bohužel eh, ukazují, že diskriminace na základě sexuální orientace dané osoby nebo její genderové identity je stále velice rozšířená. Proto jsem velice ráda, že jsme nedávno dali granty 17 novým projektům v 21 členských státech v rámci programu pro práva, rovnost a občanství, tak abychom mohli nadále prosazovat rovnost tím, že budeme podporovat organizace občanské společnosti a činnost na úrovni grassroots, tam, kde je to nejvíce potřeba. Těším se na vaše otázky, názory a komentáře na tato a jakákoliv jiná témata, o kterých budete chtít hovořit. A děkuji vám ještě jednou za vaši velice cenou práci a za úzkou spolupráci s námi v oblasti justice a občanských svobod. Děkuji. And thank you also. Děkuji i vám, Věro. Eh, to je opravdu obrovské portfolio pro nastávající spolupráci. Než se dostanu ke koordinátorům, eh, položím eh, otázku sám. Zajímaly by mě právě ty i důkazy, už jsou tedy někteří lidé, kteří vyjadřují určité obavy ohledně tohoto tématu, co třeba, když dojde ke spoždění, proč k tomu dojde, proč k tomu dochází. A Teď vlastně otázka je, zda to bude 82 eh, spolupráce soudní. Eh, tady vlastně zase jsou eh, jakési starosti ohledně toho, jak si budeme nakládat. No, to samozřejmě způsobí obrovské problémy, pokud se to dostane pod vnitřní trh, článek 14 evropských smluv. Takže Mm, mě by zajímalo, co si o tomhle myslíte, jestli nám můžete dát více informací. A kdy ten návrh konkrétně bude na stole? A nyní tedy dáme prostor koordinátorům. Paní Mecola, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní eh, komisařko, za to, že jste mezi nás přišla. Děkuji za skvělou práci. My víme, že mm, je celá řada důležitých témat, s nimiž se musíme vypořádat v oblasti spravedlnosti a vnitra. Ale vlastně teď jsme na důležité křižovatce v vývoji evropského projektu. Nic není tak důležité a nutné, jako zajistit, že demokracie, eh, právní stát a Lidská práva jsou dodržována ve všech členských státech Evropské unie. Paní komisařka, minulý říjen jste hovořila ve Finsku a tam jste zdůraznila, že právě toto je eh, ideální chvíle něco udělat pro posílení těchto mechanismů v těchto oblastech. Máte naprosto pravdu, protože situace od té doby se ještě e, zkomplikovala, jak v, na Maltě a e, tak na Slovensku byli zavražděni protikorupční novináři. To nebyly jenom tak nějaké e, obyčejné vraždy, to byl opravdu útok na svobodu médií. A my víme, že novináři jsou vražděni jenom tehdy, pokud to umožní slabiny v institucionálně nastavených zemí. A teď vlastně ta naše situace situace se zhoršuje do té míry, že ačkoliv některé reformy e, zaškrtávají všechny správná políčka na papíře, tak ve skutečnosti e, vůbec k ničemu nedochází, anebo se to uplatňuje pouze selektivně. Takže na papíře věci vypadají nějakým způsobem, ale potom v praxi je to třeba opak. A to v podstatě zdůrazňuje novou situaci, kterou máme v Evropě a s níž se musíme vypořádat. E, tady vlastně už nejde o jeden jednotlivý členský stát je zřejmé, že potřebujeme nezávislý mechanismus právního státu, které tedy dá všechny členské státy na stejnou úroveň um, dohledu přeskumu. Um, vlastně protikorupční zprávy určitě musí být uh, součástí, stejně tak jako takzvané justice scoreboards, ale uh, Eh, určitě. Eh, musíme chránit eh, také práva a svobody lidí. Takže je komise ochotná zavázat se nějaké implementaci takového toho mechanismu? Parlament o to žádá už rok. Děkuji. Děkuji, Roberto. Kolegům upozorní na to, že delegace Kont Libe proběhne tedy na Slovensku, vycestují tam za dva dny. Další koordinátor. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní komisařce Jurové za to, že tady hovořila o, tolik, eh, o tolika důležitých otázkách, které má ve svém portfoliu. Já eh, položím otázky k asi čtyřem nebo pěti bodům, které jste nadnesla. Nejprve právní stát. Tento parlament požaduje už několik let eh, velmi důležitou věc a bohužel jsme nikdy neoddrželi eh, jasnou odpověď ohledně zlepšení situace. Roberta Mecola už zmínila Maltu a Slovensko, ale upřímně řečeno, z dlouhodobého pohledu vývoj v Polsku mi dělá obrovské starosti a rada zatím některak eh, nereaguje v Eh, příslušném řízení, které by mělo být eh, zcela běžným v situaci, kdy něco takto jde špatným směrem. Eh, další problematickou zemí je samozřejmě Maďarsko. Tady jsme se nikdy nevyjádřili dostatečně jasně, ale Tady jsou problémy týkající se korupce, využívání evropských fondů a tak dále. Takže připravujete něco, co by mělo zlepšit situaci a myslíte si, že potřebujeme jako Evropská unie více pravomocí, abychom lépe a rychleji zareagovali na situaci v členských zemích. Má další otázka se týká toho štítu ochrany soukromí, Privacy Shield. Stále jsou tam ještě některé oblasti, které mi dělají starosti, například co se týče eh, ombudsmana nebo ombudsmanky. Eh, pracovní skupina zdůraznila, že se to ještě nedá tedy zvažovat, eh, považovat za efektivní eh, řešení pro tribunál a v podstatě už nastavili deadline 25. května a varují, že by dokonce se mohli obrátit na vnitrostátní soudy a dokonce pohnat věc až k Evropskému soudnímu dvoru. Takže jaké kroky hodlá komise podniknout v této oblasti, aby tuhle tu situaci napravila? A myslíte si, že eh, deadline 25. května bude naplněn pro vyřešení situace? Další věc, která se týká e-privacy, je sekce 72 vízového aktu. Tady vlastně jde o posílení pravomocí evropských eh, spravodajských eh, služeb USA. Um, ehm, jak hodnotíte vy dopad tohoto vlastně eh, zpětné autorizace eh, ohledně legality toho štítu soukromí a ještě k PNR? Za prvé, jaké jsou možné dopad, dopady stanoviska EU Kanada o EU PNR a eh, kolik peněz komise už vynaložila na to, aby opravila nebo napravila stále ještě če, na, na to, že stále ještě čekáme na evropské PNR. Já stále ještě taky vidím eh, dost mezer v členských státech při implementaci GDPR, takže mě by zajímalo, zda už eh, přejdete k nějakému řízení pro porušení předpisů proti členským státům, které včasně nezareagovaly na to, aby i eh, implementovali tu, tyto požadavky. K GDPR máme také e, otázku malých a středních podniků, individuálních malých a středních podniků, které třeba nejsou nastaveny, takže možná rychlou odpověď v této oblasti, protože e, už, už máme poměrně málo času, taky jsme měli setkání e, národních parlamentů, kde se o tom hovořilo. EKR, paní Stevens tady není, pan Jurek. Děkuji bardzo. Děkuji, děkuji za slovo a děkuji za to, že jste mezi námi, paní komisařko. To je skutečně opravdu velice cenné vždycky pro nás setkání, když se komisaři zúčastňují eh, takové bezprostřední přímé rozpravy, která se týká aktivit komise. První otázka. Stanovisko komise, pokud jde o přímou demokracii. Vím, že v současné době připravujete referendum, nebo že se zabýváte otázkou referenda v Rumunsku, jeho předmětem, pokud vím, by měla být definice rodiny v ústavě, tak jak například v Chorvatsku, Pol, Polsku nebo v Maďarsku. Tento nápr, nápad dvou milionů obyvatel Rumunska se setkal s určitým odporem na evropské úrovni. Někteří politikové tlačí na římskou, na rumunskou vládu, aby neumožnili toto referendum. Rád bych se zeptal, ne pouze pokud jde o toto konkrétní referendum, protože komise se v tom nemůže nějak angažovat, ale pokud jde o přímou demokracii jako takovou, pokud jde o tyto otázky, to znamená například možnost našich obyvatel nějakým způsobem požádat o taková referenda, vyjádřit se v tomto ohledu a tak dále. A druhá otázka se týká základních práv. Vztahy komise, pokud jde o, o výchovná práva rodičů. V základní chartě článku 14 je to jedno ze základních práv. Proběhla referenda na Chor- v Chorvatsku, na Slovensku, ve Slovensku. Máme zákon litevský, který se tím zabývá. Paní komisařka se zmínila o určitých očekáváních, pokud jde o požadavky LGBTI komunit a mě zajímá vaše stanovisko, pokud je o očekávání rodičů. To znamená, že výchova ve škole bude založené na například etice immunu eh, gamní eh, rodiny, až víme, že mnoho lidí v, to, v tom přímém hlasování takto zvolilo víte to, že vůbec museli žádat o e, takové referendum, znamená, že asi mi nebylo nasloucháno dostatečně. Čili je to i otázka tak nějak e, obecně jednotlivých požadavků menšin. Sofie vystoupí za ALDE. Ano, děkuji. Já jsem ráda, že je čím dál tím více zemí, kde je jasně řečeno, že to není nic pro vláda by rozhodovala o tom, koho milujete a s kým budete vychovávat své děti. Birgit Cipel, paní Metzola se změnila akci 702, PNR a tak dále. Je zde ještě jedna věc, kterou jsem vám adresovala v rámci dopisu společně s dvěma kolegy ohledně návrhu americké vlády, ohledně národního eh, kontrolního úřadu, všechny databáze by měly být propojeny a zároveň nějakým způsobem obsahovat údaje evropských občanů, tyto databáze, a to je, je v rozporu se všemi dohodami, které máme se Spojenými státy, které skutečně nejsou právně úplně v pořádku. Já jsem slyšela, že jste řekla, že budete velice přísná vůči eh, Spojeným státům. No to mě těší, protože v posledních 50 letech jsme nebyli dostatečně rázní vůči Spojeným státům. A druhá věc, já už jsem se o tom několikrát zmínila, ten litikační fond, eh, máme to v rozpočtu, pokud vím, a proto bych se ráda zeptala, jak to vypadá s implementací. Já mám trošku pocit, že vaši spolupracovníci nejsou úplně nakloněni tomuto fondu a chtěli by to trošku oslabit. A druhá věc, to se netýká politik Evropské komise, ale spíše důvěryhodnosti komise. Zohledem na strážkyně smluv v oblasti demokracie, lidských práv, eh, základních práv a právního státu. Myslím si, že mnoho našich občanů skutečně je nesmírně zklamáno ohledně nového generálního tajemníka Evropské komise a jeho jmenování, které bylo schváleno kolegiem komisaru, pan Zeumajer má plány nejenom pro svou vlastní budoucnost, ale i právní službu Evropské komise. A já dostávám e-maily od našich občanů, kteří říkají, jak můžu důvěřovat evropskému projektu, když nejmocnější instituce ze všech postupuje tímto způsobem. Jak může být důvěryhodný vůči našich občanů, pokud komise nejenom na administrativní odvědě, ale politické kolegium komisařů schválí takové jmenování a způsob, jakým k tomu došlo. Ráda bych to pochopila. Cornelia Ernst Zague. Děkuji mnohokrát. No, to je opravdu velký repertoár, to, co jste nám tady teď nabídla, o čem musíme hovořit. Já bych ráda konstatovala, že když hovoříme o aspektech právního státu, že EU se jaksi stále více štěpí a USA najednou uvalují taková jaksi trestní cla, což je situace, která nás dostává na samotný okraj obchodní války. A s tím Eh, nabízím otázku, jak můžeme vůbec vyjednávat o Privacy Shield? Jakým způsobem se situace změnila? Co můžeme vůbec očekávat? Protože eh, to vypadá na bezedný pesi- pesimismus. Já nechci malovat čerta na zeď, ale řekla bych, že tady máme naprosto neuspokojivou situaci. To je tady první věc. Druhá věc, to je ten datový ochranný balíček. To je hrozně hezké 25. května to má vstoupit v platnost a to všechny části, tedy i e-privacy a nařízení, které platí na evropské úrovni eh, pro evropské instituce. Ale my zažíváme to, alespoň tedy eh, to mohu eh, říci k tomu poslednímu, zažíváme kompletní blokádu ze strany rady, která by tu ochranu údajů chtěla vynechat pro určité oblasti, například Europol. Tedy, co s tím hodláte jako komise dělat? Že váš návrh, že všechny agentury a všechny orgány, například eh, třeba i ty agentury pro eh, law enforcement, budou zahrnuty do, toho, eh, do té ochrany údajů a najednou to bude podkopáno radou která to všechno zablokuje a postará se tak o to, aby eh, tato pravidla nemohla být včas eh, implementována tím pádem se bude zvyšovat tlak. Já to považuji za dosti značnou katastrofu pro důvěru eh, rady vůči parlamentu a zejména parlamentu vůči rady, protože tady se hraje čistě jenom o čas a jsou zde neustále pokusy tu harmonizaci ochrany osobních údajů zablokovat, alespoň v oblasti vyšetřovací. A nakonec vy jste hovořila o romských dětech a jejich diskriminaci. To je velice často vaše téma. Hovoříte o eh, nějaké integrační strategii, která bude na podzim přeskoumána. To mně připadá hezké, ale otázka je, zda to bude celkově stačit budete eh, očekávat eh, jaksi tvrdší opatření, protože diskriminace Romů je naprosto skandální. Děje se skoro ve všech zemích, kde se musíme zkrátka ptát, eh, zda vůbec má smysl něco podnikat a nikam se tím nedostávat. Takže máte nějaké návrhy, které budou závazné a nebudou pouze jaksi pro zábavu v členských státech? Děkuji. Děkujeme Judy Sarentini, za zelené, děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala paní komisařce za ty nové projekty v rámci skupin LGBTI. Vidím, že komise podporuje gay pride v evropských členských státech, občanskou společnost v boji proti násilným činům z nenávisti, dále to, že se hovoří o homosexuálních sňacích v různých zemích Evropské unie a mě těší, že prosazujete tyto návrhy. Dále je to další antidiskriminační záležitost, kde se trochu trápíme my i komise, horizontální směrnice o rovném zacházení. Od roku 2009 jsme o ní nic neslyšeli, myslím. Je tam nějaký pokrok na straně rady a je tam ještě možná něco, co by komise mohla s parlamentem udělat společně. Další záležitost se týká směrnice o právech obětí. Ano, my jsme to vyjednávali už v roce 2011. V roce 2012 to bylo oficializováno, v roce 2015 již každý členský stát měl něco takového mít a pokud vím, tak tomu tak není a vás to rovněž zneklidňuje zvažujete řízení o porušení, jeho zahájení, nebo bylo už nějaké zahájeno? A pokud jde o kontext, parlament to rovněž hodnotí, nějaký přehled o tom, aby členské státy zajistili, že nejdojde k nějaké diskriminaci na základě článku 1 této směrnice, pokud jde o například eh, diskriminaci v důsledku s eh, s vaším místem pobytu. To je skutečně záležitost, která mi velice leží na srdci a proto bych velice ráda slyšel váš názor. To je to směrnice, která bojuje proti praní špinavých peněz. Tam společně s estonským předsednictvím již děláme veliký kus práce, došlo k velkému pokroku. I přesto je zde mnoho členských států, které EMO OD4 zatím neimplementovali. Vím, že jste posílala nějaké dopisy těmto státům. Ovšem došlo k nějaké další etapě. Je to boj proti kriminalitě na straně členských států. Chci, aby došlo k pokroku a mrzí mě, že včetně mé země mnoho neimplementovalo tu předchozí směrnici, když v tom období, kdy vlastně už finalizujeme tu novou. A dále víceletý finanční rámec, debata, která byla zahájena k tomuto tématu. Pokud jde o vaše návrhy v oblasti nějaké kondicionality víceletého finančního rámce s ohledem na právní stát, připravujete něco? Mnoho evropských financí se dostává členským státům, které mají takový flexibilní přístup k základním právům a právnímu státu. Možná toto je okamžik, kdyby tato rozprava měla být vedena a ráda bych se zeptala, zda očekáváte nějaké návrhy do budoucna. Ano, Maria Gracan, děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo, děkuji za vaš, paní komisařko, za eh, vaše odhodlání bojovat proti ilegálnímu obsahu online, to je součástí našeho boje eh, proti diskriminaci dětí, zneužívání dětí online. Vy jste se úžasně zúčastňoval například v té akce Save Internet, den různé iniciativy komise organizuje, aby opravdu tlačila na celé odvětví při odstraňování nezákonného materiálu, sexuálního materiálu, zneužívání sexuálního charakteru dětí a tak dále. Dále je Istanbulská úmluva. Pan Tajány, předseda Evropského parlamentu zahájil eh, plenárku velice jasným prohlášením ohledně ratifikace tohoto protokolu. Ráda bych se zeptala, jak to vypadá. Závěry rady ohledně přistoupení EU k této úmluvě. My jsme vás požádali o dialog s členskými státy, které prozatím neratifikovaly tento protokol, jsou proti němu nebo váhají dokonce i bulharské předsednictví zmrazilo zatím ratifikaci, čili jak to vypadá? Interpretace gendrového násilí, vím, že tato diskuze pokračuje. Proto doufám, že spojíme síly a abyste tlačili na bulharské předsednictví, aby se to dostalo na program rady v průběhu bulharského předsednictví. A dále obavy ohledně směrnice o elektronickém soukromí. Trialog probíhá Doufám, že komise zajistí, aby došlo k takovému vyvážení vysokých standardů ochrany osobních údajů, aniž bychom podkopávali inovace a poskytli právní jistotu, konzistentnost GDPR a měli legislativu, která nebude ohrožovat jednotný trh a bude odolná do budoucna. A na závěr ráda bych poděkovala za ten projekt, o kterém se se nyní zmínila, boj proti diskriminaci LGBTI komunit. Je mi líto, že směrnice, která bojuje proti diskriminaci, je zmrazena na radě, proto bych se ráda zeptala, zda je tam nějaká naděje, že v rámci tohoto volebního období by mohlo dojít k nějakému pokroku. Děkuji. Děkujeme. Paní Rivo Bonefu má slovo jako další. Děkuji za slovo, pane předsedo, paní komisařko, podobně i jako kolegyně, spoluzpravodajka, pokud jde o istambulský protokol, jeho ratifikaci za Evropskou unii, ráda bych položila stejnou otázku. Požádala bych o konkrétní odpovědi, precizní odpovědi, především pokud jde o pracovní skupinu Rady 26.2., pokud jde o etický kodex, který je nesmírně důležitý a ve kterém vás podporujeme v této právní bitvě mezi radou a komisí. To znamená, co by mohlo být součástí kompetencí EU v tomto ohledu. A rovněž jsme požádali právní službu Evropského parlamentu o jejich znalecký posudek a oni potvrdili, že Evropská unie by si mohla podržet mnoho kompetencí obecného charakteru, ehm, na rozdíl od toho, co požadují některé členské státy. Paní Koraca Bild se zmínilo o tom, že Bulharsko přestalo podporovat ratifikaci této země istambulské úmluvy, předseda radě, čili co si o to myslíte, zda v následujících šesti měsících budeme moci pokročit v tomto zásadním tématu a ráda bych poprosila o velice přesné odpovědi. Děkuji. Děkujeme. Sesilky Jenge má slovo. Děkuji za slovo a děkuji i paní komisařce. Minulý týden Evropský parlament schválil zprávu ohledně situace týkající se základních práv Evropské unii v roce 2016. Zároveň je zde řečeno, že v členských státech diskriminace bohužel roste. Vidíme to v různých členských státech, především u konkrétních skupin lidí, například migrantů, Romů, o kterých jsme se zmínili. U migrantů, o tom už jsem se rovněž zmínila. V Mačeráte došlo k takové přestřelce před několika týdny. Asi jste o tom slyšeli, kde šest lidí afrického původu eh, bylo postřeleno a cílem bylo údajně mít co nejvíce afrických obětí, nebo teda Afričanů celkově, nebo došlo k různé střelbě do dabu, snaha vraždit především Afričany, čili nejde, není se žádná právní jistota o členských státech. My jsme proto žádali, aby byl vytvořen evropský koordinátor v tomto hledu. Evropská strategie, která by pokrývala toto téma, Víme, že jsou zde různé možné modely LGBTI komunita, romská komunita, islamofobie a tak dále. Paní komisařko, na, co například afrofobie? Věnujete se i této problematice? A na závěr bych se ráda zeptala, zda nás podpoříte, paní komisařko, pokud je o fond, eh, Evropský fond pro lidská práva a demokracii, občanskou společnost, to je zásadní téma. A nahet má slovo jako další. Děkuji za slovo, paní předsedající. Pålitlig kommer hit och, och svarar på våra frågor då och då. Eh, jag hade också... Děkuji. Děkujeme eh, za to, že jste mezi nás přišla, paní komisařko. Vždycky vás rádi uvidíme. Já osobně bych ráda položila otázku ohledně horizontální směrnice týkající se rovných příležitostí. Eh. Hela tiden och ändrar också struktur. Dále je to rovněž obchodování s lidskými bytostmi. V této oblasti vidíme obrovský nárůst této problematiky ve světě a zároveň různé změny aspektů nebo vůbec celé té situace, jak tomu dochází, k tomuto obchodování s lidmi. Komise přišla eh, s takovým sdělením v této oblasti my ovšem s touto strategií na straně Evropského parlamentu nesouhlasíme. Vidíme, že zde dochází ke změně pravidel, ke změně situací, vůbec fungování těchto lidí a proto bych se ráda zeptala, zda jste ochotní revidovat eh, strategii na straně komise. Ještě paní Mecola, bohužel, která zastupuje paní eh, Eh, zastupy eh, lidí, která eh, uvízla někde v zácpě a chtěla by položit otázku ohledně strategie pro Romy po roce 2020. Jaká jsou ponaučení ze stávajícího rámce, zda došlo k pokroku v této integraci Romů a jaké kroky zvažujete v tomto ohledu a rozšířit tento rámec po roce 2020, tak jak bylo požadováno v usnesení přijatém nedávno Evropským parlamentem kolik bylo od roku 2011 vynaloženo prostředků a dále, pokud jde o západní Balkán, Romy a lepší monitoring. Děkujeme kolegové, kolegyně, říkáme tomu strukturovaný dialog. Nezná se, že by to bylo strukturované, takže Birgit, další otázka, to bude ještě méně strukturované. Ale ano, ano, zapadne to do té struktury. Mně je to líto, ale zapomněla jsem na HDPR otázku. My jsme již o GDPR vedli dlouhé diskuze, technické otázky ohledně lingvistických, technických věcí. A najednou, když už potřebujeme i efektivní implementaci, tak ráda začíná s nějakým korigendem. To, to je neslíchané. Ráda bych se zeptala, co o tom víte na straně komise a co si o tom myslíte o této strategii rady. Jaké korrigendum to je? Rada teda? A, čili otáz, ano, odpovězní. ano, def, definitivně ano. Víte, tam je tolik problémů s tím spojených. Já vím, že to bylo asi tak tisíc otázek, více než obvykle. Já skutečně to portfolio je tak rozsáhlé, že to chápeme a snažte se, eh, co to půjde. Ano, děkuji. A my vždy říkáme, že příště se víc zaměříme, no ono to nevychází, ale já se pokusím pokrýt všechno, co zaznělo. Eh, ptali jste se na právní základ, eh, tak abych vás informovala ohledně mm, to harmonogramu návrh bychom měli přijímat v dubnu, asi 17. dubna, ale ono to několikrát bylo odloženo. Proč? E, jsou to citlivé aspekty, my zvažujeme článek 82 spolupráce v justičních otázkách, to je tedy první věc. A druhá věc k tomu e-evidence, tady musíme vyvážit Měli bychom přijít s nějakým celoevropským nástrojem ehm, a aby usnadnil jaksi přeshraniční styk pro justiční orgány, eh, což zatím dělat nemohou aby mohly fungovat na základě jasně definovaného rozsahu. Já jsem řekla už předtím, eh, že to musí odpovídat požadavku proporcionality, takže teď tady hovoříme o rozsahu těchto případů. Eh, takže musíme zvážit eh, jaká řešení by byla nejlepší. Musíme každopádně přijít s vyváženým řešením, aby to mělo i pojistky pro případy, eh, kdy IT firmy budou požádány eh, o zveřejnění nějakých údajů a budou pochybnosti ohledně legálnosti takovéto žádosti, takže proto se musíme připravit na veškeré možnosti, ke kterým může v praxi dojít. To se také samozřejmě týká potřeby míti tedy trvat nadále nebo připravit dobrá řešení pro ten režim, který bude eh, fungovat nad rámec teritoria EU. Já jsem eh, to zmínila na úvod, pokud se nepletu, že s americkými protějšky budu diskutovat ohledně režimu reciprocity, jakým způsobem dosáhnout toho nejlepšího řešení, protože mm, vidíme, že v rámci aktuálního aranžma mnoho elektronických důkazů může být transferováno do USA. My musíme zajistit, že naše orgány budou mít k těmto důkazům přístup. A pak je zde spousta otázek, které se snažíme řešit nějakým vyváženým způsobem tak, abychom měli lepší vynucování práva a zároveň abychom lépe chránili naše základní práva abychom tedy chránili soukromí našich eh, občanů. Jeden komentář k reakci IT. Ono je jasné, že soudci a, a prokurátoři takovýto nástroj chtějí, ale IT firmy jako takové chtějí více právní jistoty a chtějí solidnější pravidla, která jim poskytnou jasnější přehled ohledně toho, jak se mají v konkrétních situacích chovat, když budou požádáni nějakým orgánem eh, činným v trestním řízení o poskytnutí e-evidence. Mohu vás ujistit, že na finalizaci tohoto návrhu pracujeme velice tvrdě, chápeme vaše obavy, eh, zejména v otázce základních práv, ale také v otázce eh, budoucího dohledu. Jak jsem řekla, toto je velice potřebná, velice důležitá legislativa, která spadá do eh, oblasti trestního práva, ale zároveň eh, máme mnoho otazníků a doufám, že se nám to povede. Eh, my hovoříme o tom, že je potřeba s nějakými pravidly přijít už od holandského předsednictví, tedy od roku 2000 16. Ministři na nás netrpělivě čekají, takže je konečně po těch všech diskusích potřeba s něčím přijít. Co se týče souvisejícího tématu do určité míry PNR, jmené seznamy cestujících, to je otázka paní Sipl, a implikace rozsudku Evropského soudního dvora pro vztahy s třetími státy. Ráda bych řekla, že je poměrně jasné, že komise bude muset redefinovat svůj globální přístup k dohodám PNR, než eh, znovu zahájí vyjednávání. Aktuálně hovoříme o případu Mexika. A nebo než zahájí vyjednávání s dalšími třetími stranami. Jsem si jistá, že víte, že Japonsko chce s EU vyjednávat ohledně PNR vzhledem k tomu, že se tam chystá olympiáda. Takže to je velice aktuální téma. I nadále budeme svým partnerům v neformálních rozhovorech vysvětlovat rámec pro transfery dat PNR ve třetích státech, tak jak to stanovuje stanovisko soudu a Budeme zdůrazňovat také potřebu kombinovat legitimní zájem o zlepšení bezpečnosti našich občanů s vysokou úrovní ochrany osobních údajů jako takových. Takže já si myslím, že je jasné, že budou nějaké implikace pro ostatní dohody, přičemž stanovisko soudu se formálně týká předpokládané dohody o PNR s Kanadou, kde členské státy nemusí implementovat to nařízení eh, v květnu 2018. To je, je to hodně technická otázka. Myslím si, že by nebylo špatné zeptat se na stejnou otázku mých kolegů, kteří mají na starosti záležitosti vnitra, protože to spadá do jejich pole působnosti. Tolik tedy k otázce PNR. Privacy Shield. Opět otázka soukr- ochrany soukromí. Ano, řekla jsem, že budu tvrdá tentokrát. A myslím si, že jsem byla tvrdá i posledně. Byla jsem tam v březnu a určitým způsobem chápu problémy, které američané mají s tím, jak se jim změnila vláda, ale mnohokrát jsem zdůrazňovala na mnoha fórech, že Privacy Shield je program založený na důvěře a pak také na dlouhém seznamu závazků a úkolů pro všechny, pro všechny, včetně komise, ale v první řadě také pro eh, vládu Spojených států. My jsme ve svém doporučení poměrně jasně hovořili, a bylo to jasné i v tom doporučení pracovní skupiny 29, že máme ten termín. Já do USA jedu s tím, že chci upozornit všechny relevantní orgány na tento termín. A chci zdůraznit, že v mezidobí USA již implementovali některá z našich doporučení. Například eh, ta navrhovaná zlepšení procesu certifikace a nebo takzvanou otázku force claims a některé další věci. Ale chceme aby měli plně fungující úřad ombudsmana. Eh, jak víte, to byl mm, eh, návrh původně Američanů, jakožto relevantní instituce, jakožto nezávislá relevantní instituce v americké administrativě, která bude řešit stížnosti Evropanů v případě, že budou mít dojem, že orgány činné trestním řízení přistupovaly k jejím datům v takovém rozsahu, jaký není legální. A bude potřeba trvat, aby eh, tomuto úřadu šéfovala kompetentní osoba. Řeknu jasně, že to je náš tvrdý požadavek. Stejně tak jako to, že musíme mít řádně najmenovaný výbor, eh, který se zve PIKLOP, a další. Když jsem byla v USA v březnu loňského roku, řekl mi jeden vysoce postavený úředník, že Privacy Shield není vysoko na pořadu jednání, že to není priorita pro Američany. A já jsem řekla, no tak z toho bude priorita, když jasně řekneme, že ten systém, když nebude fungovat, celý zastavíme a doufám, že eh, na jejich straně teď je lepší pochopení celé věci. Kdykoliv se setkávám se zástupci biznisu a nejen amerického biznisu, ale také s evropskými firmami, tak zdůrazňují nutnost mít takovéto právní aranžmá. A musím říct, že má trpělivost se postupně vyčerpává Takže to vám říkám jasně zde a řeknu to jasně i ve Washingtonu. Dostanu právní analýzu k tomu, co se stalo s tou 702. E, to byla vaše otázka. Jaké jsou další dopady nové americké legislativy? Požádám kolegy o velice důkladnou právní analýzu v důsledku toho, co musíme mít zajištěno z americké strany vyslechnu si názory občanských organizací USA, s těmi se vždy setkávám, protože i jejich názory potřebuji, názory takzvaných watchdogů a poslechnu si názor i biznisu. Ale jsem přesvědčena, že EU teď musí být tvrdší a musí velice jasně říci, o jaké termíny se jedná. A to samé platí i pro, ten federální, pro tu federální komisi pro obchod. Co se týká právního státu. Ano, musíme posílit ten rámec, musíme ho posílit i tím, že lépe definujeme, co myslíme právním státem, tím principem právního státu, že to je ten základní princip pro demokracii, tedy ten princip, na jakém musí být stát, chceli sezovat demokratickým být založen. Ku podivu je mnoho lidí i na úředních místech, kteří jsou přesvědčeni, že když vyhrajete volby, tak vítěz bere všechno. Ale právo mluví jasně. Justice musí být nezávislá. Musí dojít k vyvážení pravomocí ve státě. A to je něco, na co by politické síly neměly šahat. Samozřejmě existují různé systémy v, člensk- v různých členských státech. Když mluvím se zástupci členských států, kde jsme jaksi, ob- jaksi obezřetnější, slýchám pořád stejný argument. Máme rozdíly, máme rozdíly. Máme někde nový ústavní soud, jiné státy eh, ho nemají vůbec, nemají žádnou soudní radu. Ano, máme 28 unikátních systémů, ale všechny ty systémy musí být založeny na stejném principu, na principu právního státu. A to je to, co myslíme tou iniciativou pro lepší definici nejen toho, co myslíme právním státem, ale také toho, jaké by měly být ty mechanismy, jaké by měly být ty nové způsoby práce s daty, jaké by měly být ty způsoby posíleného monitorování a mnoho dalších věcí. Budeme pracovat s nápady, s návrhy, které jste eh, uvedli ve svém usnesení, protože je tam spousta kvalitních nápadů a já jsem si jistá, že to konec konců musíme dělat, abychom zvýšili právní jistotu v celé EU. Hodně to souvisí s tím, co říkala paní Sargentini ohledně té kondicionality právního státu eh, pro budoucí víceletý finanční rámec. Když jsem s tou myšlenkou původně přišla, v mnohých členských státech začali panikařit, protože to vnímali jako takový byč na některé, třeba na země soudržnosti a tak dále. Ale teď říkáme jasně, ne, tak to není. Toto se musí týkat horizontálního financování, tedy týká se to všech peněz, které se distribuují členským státům, ať už kamkoliv. A my musíme definovat, jakým způsobem chápeme ten princip právního státu, jaké jsou ty základní podmínky pro fungování právního státu v nějaké zemi. A pak to skombinujeme, nebo to popíšeme tím, že tedy funguje nezávislá justice a že dochází k řádným kontrolním a auditním mechanismům v daných členských státech. Takže bude tam i definice akté budeme mít detailnější popis toho, co rozumíme pod pojmem právního státu? Musíme být samozřejmě co nejkonkrétnější, eh, abychom se vyhnuli pochybnostem, že třeba do budoucna bude docházet k takovému náhodnému rozhodování v tom smyslu, že se nám nelíbí ten nebo onen členský stát, tak jim prostě škrtneme eh, dotace. To není správná interpretace, to by byla chyba. A s tou kondicionalitou obecně musíme něco udělat. Já jsem přesvědčená, že bychom měli zapomenout na celou řadu kondicionalit e u peněz EU. Měli bychom zjednodušit pravidla, měli bychom trvat na tom zásadním, na čem lidem záleží. A to je podle mě ta správná cesta. Teď tedy, abych se ještě trochu vyjádřila eh, k fondům EU a vrátila se k těm otázkám na Slovensko. Eh, pokud se prokáže, že peníze EU eh, nebo že jaksi důvodem k té strašné tragédii došlo v důsledku korupce s penězi a fondy EU, pak to bude naléhavý okamž- eh, na, na, další naléhavý důvod pro konečné zřízení instituce EPPO včas v roce 2020, aby tento orgán byl specializovaný nezávislým orgánem, který bude řešit velké finanční zločiny v EU, včetně eh, eh, korupce a podvodů se strukturálními fondy. Ráda bych vyzvala všechny členské státy, aby se k tomuto připojili. Chybí nám stále eh, Švédsko, Malta, Polsko a Maďarsko. Tedy Holandsko, jak jsem říkala, doufáme, že se k nám brzy připojí. A řekla bych, že zejména v těch členských státech, kde se očekává očekává velký balík peněz na distribuci pro projekty mm, eh, v programu soudržnosti, hovořím hlavně o Polsku a Maďarsku, takové země by podle mě měly eh, velice zvážit, zda se k EPPO připojí. Podle mě by toto mělo být i naším společným cílem, tedy bojovat proti korupci a podvodům s penězi EU. Nejde pouze o peníze, jde o důvěru evropských daňových poplatníků. A Uvidíme, zda ten slovenský případ ehm, se nějak vyvine. Ale já si přeji a doufám, že pachatelé té hrozné vraždy budou dopadeni a náležitě potrestáni. Je potřeba tedy dostat našeho závazku, vytvořit EPPO a vytvořit eh, kondicionalitu pro budoucí využívání peněz a také se musíme výrazně zlepšit v ochraně eh, v ochraně eh, jaksi slušných, dobře smýšlejících lidí, jako jsou novináři nebo whistlebloweri. My aktuálně finalizujeme legislativu na ochranu whistleblowerů, bude to také průřezová legislativa. Doufám, že zvýší šanci toho, že čestní lidé, když uvidí něco špatného pro veřejný zájem, že budou mít odvahu to nahlásit že, a že budou pak požívat náležité ochrany. Tak, k EPPO tady žádné konkrétní otázky nebyly, takže přejdeme k GDPR. Ano, ten květnový termín je velice blízko. Aktuálně pracujeme na třech oblastech. Za prvé, snažíme se koordinovat práci členských států ve věci související legislativy. To nařízení je přímo platné, to je jasné, ale je zde hodně relevantní legislativy v členských státech, která potřebuje aktualizovat. A právě v tom jsou ty záludné podrobnosti, protože eh, toto je ten náš sen o jednotných pravidlech a na tom to by mohl dojet, protože je zde určitý prostor pro odchylky. A proto eh, Komise velice pečlivě sleduje celou řadu členských států, snažíme se s nimi pracovat aby nedocházelo k odchylkám od ducha eh, a od právního textu toho nařízení. Aktuálně máme pouze dva členské státy, které implementovali, respektive přijali potřebnou legislativu jiné členské státy, to, je tedy Rakousko a Německo. Jiné členské státy pracují na finalizaci a ještě jiné členské státy pravděpodobně nebudou schopné přijmout potřebnou legislativu včas takže to nařízení vlastně začne platit přímo implementací bez příslušné národní legislativy, která má řešit jak si ten prostor pro specifičnost pro jednotlivé členské státy, týká se to zejména veřejného sektoru. Takže to je jedna část té naší práce. Za druhé se to týká eh, firem malých a středně velkých podniků, z nichž eh, má mnoho velký strach eh, ve věci těch nových pravidel. Mnoho z nich eh, má ten strach zbytečně, protože se třeba bojí, že si nezvládnou udělat to hodnocení rizik, do jaké míry se jich GDPR týká, ale já si myslím, že si zaslouží lepší vysvětlení, lepší poradenské služby, lepší a včasnější poskytování informací. To je zejména úkol pro národní orgány na ochranu osobních údajů. Komise se snaží, já dostávám každý den desítky e-mailů s otázkami, jak implementují GDPR v mé firmě. A já jim všem odpovídám, ale není to má role. A v mnoha případech ehm, třeba ani neodpovídám dost precizně, protože GDPR musí být implementováno v členském státě v souvislosti s národní legislativou. No dobře, ale my jsme vydali ten eh, toolkit pro firmy, to 24. ledna to bylo, eh, tam jsou pokyny, pak eh, budeme investovat víc peněz do budování povědomí, do osvěty mezi firmami a já jsem přesvědčená, že se nám to v letošním roce nějak podaří. Jak říkám, je to také úkol pro národní orgány na ochranu údajů, aby nám s tím pomáhali, aby, aby radili firmám, jak se nejlépe připravit. No a třetí část naší práce se týká občanů. GDPR je poměrně robustní legislativa, má velice důrazný dopad zejména na svět biznisu a na veřejný sektor. A pokud občané, pokud lidé nebudou uplatňovat svá práva, která dostanou prostřednictvím GDPR, no tak to bude všechno k ničemu. A proto musíme i nadále, tedy proto chceme nadále spouštět různé osvětové kampaně i v souvislosti eh, a vlastně v rámci spolupráce na, eh, členských stá, s členskými státy, jejich orgány na ochranu údajů a soukromými firmami, protože si jsem jista, že i firmy jako takové by měly sami své klienty informovat, že Oni jako firmy respektují nová pravidla pro ochranu soukromí, protože už jsem tisíckrát slyšela z biznisu, že firmy budou muset nějak navyšovat Eh, otázku, eh, výdaje na soukromí, ale ochrana soukromí, to je přece důvěra klientů, to je konkurenční výhoda. Takže já jsem přesvědčená, že evropští občané začnou chápat, proč jsme tu legislativu vlastně připravili. Co se týká istambulské úmluvy, to je skutečně smutný příběh. Je to velice praktická, užitečná legislativa, která je velice specificky zacílena na všechny ty otřesné případy násilí páchaného na ženách a dětech. Nejen, omlouvám se, že to tak musím říct, nejen co se týká těch tradičních forem násilí, e, je otázka, zda s některými tradicemi v EU neskoncovat, že? Ale také se to týká e, těch různých forem násilí, jako e, je ženská obřízka, nucené sňatky, nucené únosy a tak dále. Spousta strašlivých věcí, které v 21. století v EU vůbec nemají místo. A proto se EU, jakožto EU tedy, připojila k Istanbulské umluvě a já vám jako Evropskému parlamentu chci poděkovat za podporu v tomto kroku. Zejména jsem chtěla poděkovat a e, poděkovat té paní s tím strašně složitým e, jménem, e, paní Dalon Bonefoa, a paní eh, Marie Korace byl za jejich eh, snahu. No. Teď to je tak, že 17 členských států toto již ratifikovalo, některé stále čekají a v některých členských státech probíhá velice ostrá debata. Eh, podívejme se třeba na Bulharsko. Nechci, nechci nikoho z ničeho osočovat, ale Bulharsko je konec konců země předsednictví, tak je to dobrý příklad. Já v Bulharsku tuto debatu sleduji a vidím tam, že už ten samotný název Istanbulská umluva vytváří velké vášně. A to tady prosím negativní a velice nepřátelské reakce. A pak je tam určitý problém s překladem. Eh, dochází tam k interpretacím textu v tom smyslu, že ta umluva chce zavést třetí pohlaví nebo třetí gender a pak je tam ta, takové celé zmatení pojmů pohlaví a gender. A to není jenom v bulharštině, hovořím i o jiných jazycích, kde vlastně není vůbec žádná diferenciace mezi genderem a pohlavím. Takže prosím, dovedete si jistě představit, že zde je mnoho neočekávaných otázek. Já jsem to nečekala, musím se přiznat. A je zde takový hodně silný pocit v některých kruzích, významných kruzích eh, mezi některými zúčastněnými stranami, že Istanbulská umluva by mohla zničit tradiční rodinu. A tady e, je zkrátka potřeba věci lépe vysvětlovat, že to, čeho chceme dosáhnout istambulskou úmluvou a prostřednictvím všeho ostatního, že se snažíme eliminovat násilí páchané na ženách, na dětech. Chceme skoncovat s domácím násilím, které je stále velmi prevalentním fenoménem, a to ve všech členských státech EU. A proto potřebujeme, aby tato umluva byla ratifikována. Některé členské státy, nedávno například Slovensko, chtějí jít cestou, tou cestou, že tady nebudou ratifikovat tu umluvu jako takovou, ale přejmou z ní určité prvky a zavedou je do svého trestního práva. No, já pořád tak nějak doufám a udělám vše, co bude v mých silách, aby přece jenom Eh, ratifikovali tu úmluvu. Samozřejmě toto je tedy druhé nejlepší řešení, mně se to druhé nejlepší řešení nelíbí, já nechci, aby se toto dělo, ale chci vám říci, že některé členské státy se alespoň snaží najít nějaké řešení. Já s tím řešením nesouhlasím, ale dobře, to je na členských státech, aby si to rozhodli. Co se týče Romů, tak to je, ano, to je tak jako, takový bolestivý příběh. My máme strategii pro EU, máme strategie pro členské státy, jsou to miliony slov, miliony stránek a výsledky nic moc. A proto bych ráda provedla řádné zhodnocení této strategie pro Romy na úrovni EU Setkala jsem se s těmi evaluátory, požádala jsem je, aby mi podali eh, informace o situaci tak, jak skutečně je, aby zhodnotili, co funguje a co nefunguje. Dám vám příklad. Eh, tedy příklad států, eh, kde vedeme ta řízení o porušení pravidel, co se týká toho vzdělávání romských dětí. A na úvod musím říci, že Samozřejmě v těchto procesech porušení pravidel budeme pokračovat, ale raději bych, aby se objevovaly v terénu výsledky. A nejde pouze o zákony. Chci, aby se změnila skutečná situace. No a když jsem analyzovala situaci v jednom z těch tří členských států, a když jsem mluvila s těmi učiteli a učitelkami ve školách, když jsem mluvila s rodiči, s aktivisty, s politiky, tak se jasně ukázalo, že vzdělávací systém si s tím problémem sám neporadí. Ono je hrozně hezké, že v té zemi máme ten školský zákon, který vylučuje diskriminaci, zakazuje ji. Ale je zkrátka potřeba více pracovat s rodinami, je potřeba pracovat proti nezaměstnanosti, proti chudobě. Musíme Eh, zasáhnout proti segregaci jako takové, ale ne jen ve vzdělávání. Je to práce pro všechny relevantní aktéry v daném členském státě. Mně se moc nelíbí výraz holistický přístup. Ono už je z toho takové kliše, ale tady tento přístup přesně potřebujeme. Navštívím všechny země, kde máme tyto problémy s implementací romské strategie a to ještě v eh, průběhu letošního, letošního roku, protože chci pochopit problémy, které vystávají v praxi. A potom přepracujeme eh, tu naši strategii tak, aby fungovala. Ono to má i velice praktický úhel pohledu. Proč to děláme teď? Protože brzy budeme hovořit o konkrétních prioritách pro eh, nový finanční rámec. A tam už nesmíme opakovat stejné chyby jako teď, tedy programovat peníze na něco, co ničemu nepomáhá. Musíme ty peníze lépe zacílit. Takže tolik k Romům. K diskriminaci a k afrofobii a k těmto věcem. Komise dělá maximum proto, aby jasně řekla, že v Evropské unii diskriminaci netolerujeme. Máme jasnou legislativu, máme rámcové rozhodnutí o xenofobii a rasismu, které musí být implementováno ve všech členských zemích. Máme soubor eh, protidiskriminačních eh, zákonů a musíme také tlačit na to, aby byla přijata směrnice o rovném zacházení. Jste se ptali i na tuhle směrnici. Ona byla zablokována na radě, takže já eh, se chci, eh, se chci o tom pobavit s ministry na jaře. Předpokládám, že zase uslyšíme argument v tom smyslu, že to bude nákladné. Já chci aktualizovat hospodářská čísla, která máme, eh, protože my máme vlastně balíček z roku 2008 a bez aktualizované hospodářské analýzy eh, dopadů nemůžeme předložit protiargumenty v tom smyslu, že to sice něco stojí, ale že to má samozřejmě také velké výhody, a to i finanční. Hmm, chci tomu věnovat letos hodně energie. Hmm. Budu vás informovat o tom, jak proběhla orientační diskuse na radě. A já se k tomu chci vrátit znovu. V druhé polovině tohoto roku víme, že máme možnost posílené spolupráce, ale pro mě to nestačí. Je to příliš závažné téma pro to, abychom si vybrali jenom některé členské země, které se k tomu připojí. Ještě k otázkám pana Jurka. Ano, přímá demokracie. Řeknu, co si o to myslím osobně. Nemám nic proti přímé demokracii a referendum, Samozřejmě je ale důležité nastavit správně podmínky. E, osobně si myslím, že se musíme poučit z Brexitu. Jak jednoduché je vymít e, mozky lidí, e, nakrmit je falešnými zprávami. A musíme zvážit všechny okolnosti a důsledky referenda v Británii. Ale samozřejmě ve finále rozhoduje příslušný členský stát a e, musí také nést důsledky. E, k rodinným záležitostem to je opět v gesti členských států. Takže k tomu se oficiálně nebudu vyjadřovat. Jmenování generálního tajemníka. Ano, děkuji za tuto otázku, tu jsem nečekala. Eh, Sophie Intveld má vždy dobré otázky. Já jsem neobdržela žádnou otázku od občanů, kteří mi píšou, většinou mi píšou o chudobě, diskriminaci, eh, příšerných eh, trestných činech, ale nikdo se na mě neobrátil s touto otázkou. Takže mm, komise jako kolegium eh, tento návrh eh, schválila, takže více k tomu říci nemohu. Ale eh, nevyhnula jsem se vaší otázce. Řekla jsem k tomu aspoň pár slov. Přeskočila jsem něco? Ano. Ochrana údajů v evropských institucích. My jako komise pracujeme intenzivně na tom, aby to bylo zablokováno. Protože my potřebujeme, aby se to udělalo do data eh, GDPR ve chvíli, kdy to vstoupí v platnost. Já si myslím, že jsme předložili mm, dobré řešení, eh, co se týče orgánů činných trestních řízení a uděláme maximum pro to, abychom to odblokovali, protože to opravdu potřebujeme. Chybí ještě něco? To též platí pro e-privacy. Také musíme dokončit trialog. Equal Treatment Directive, I have just said that... Směrnice o rovném zacházení, tím se budu zabývat v průběhu tohoto roku. Diskuse s členskými státy, která se tedy týká reality, kde jsme. Ale vlastně ta pozice se nezměnila od podní diskuse, takže já se k tomu znovu vrátím na jaře ale ještě chci aktualizovat makroekonomické údaje, tak abychom měli lepší odhady nákladů, ale také přínosů. Vrátím se k tomu znovu na podzim tohoto roku a doufám, že posílená spolupráce nebude řešením. Je to určitá alternativa, ale eh, jak mi říkali ministři už minule, je to vlastně věc zásad. Jedním z problémů této směrnice je, že to nepatří do, nebo respektive v členských státech to spadá pod konkrétní ministerstva, ale potřebují i spolupráci dalších ministerstvech. V tomto smyslu je to horizontální a tím se to komplikuje. V některých členských státech přinejmenším. A co se týče e, pašování, obchodování s lidmi, tyto informace nemám. Takže na tuto otázku mohu zodpovědět eh, ve chvíli, kdy ty informace budu mít. Eh, mnohokrát děkuji, paní komisařko, to byl úplný maraton a eh, děkuji mnohokrát za to, že jste zodpověděla na všechny otázky. Kolegové, děkuji vám za účast, za to, že jste kladli otázky. Nebylo to úplně tak strukturované, vlastně jsme vyplnili všechno, všechny možné aspekty rozsáhlého portfolia paní komisařky. Takže brzy se uvidíme příští měsíc a Vím, že někteří poslanci mají také eh, individuální schůzky s vámi, pane předsedo, eh, vážení poslanci a poslankyně. Eh, děkuji za pozvání a těším se na budoucí spolupráci ohledně věcí, o kterých jsme nyní hovořili a také i o nových tématech. Děkuji, děkuji mnohokrát. A děkuji za vaši práci. Děkuji, vážení kolegové. Tím jsme zakončili naše dnešní zasedání. Poslední bod je odročen, takže rovnou přecházíme ke koordinováním, eh, k koordinátorům. Chcete přestávku? Nechcete? Thanks, Thank you very much. colleagues, um, we're going to go straight to the coordinators meeting, but if, you, if you're not um, in the coordinators meeting, if you could leave now